Prajem všetkým eh, Dobrý den, přeji všem příjemné dobré ráno. Vážené kolegyně a milí hosté, když dovolíte, začneme jednání výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Na začátku hned se chci zeptat, zda někdo z kolegyň má pozměňovací nebo doplňovací návrhy k předloženému programu. Pokud tomu tak není, budeme se řídit navrženým pořadem jednání, který jste dostali písemně. V písemných materiálech jste dostali také dvě, dva zápisy z předchozích schůzí, konkrétně zápis z 12. ledna a dále z 19. a 20. ledna roku 2009. A do konce jednání, pokud do dnešního večera nebudou přijaty žádné pozměňovací návrhy, budou tyto zápisy považovány za schválené. Dovolte mi nyní několik informací. Po prvních dvou bodech našeho Eh, jednání budeme mít veřejné slyšení o anonymních porodech. Toto slyšení se bude vysílat v přímém přenosu na internetu a bude eh, ho, moci sled, bude ho možné sledovat na internetové stránce Evropského parlamentu. A dnes odpoledne přijme, přivítáme na jednání britskou ministrini pro ženy a rovnost, paní Harriet Harman. Paní ministrině by měla sem k nám přijít a krátce nás informovat o politice týkající se žen a rovnosti příležitostí ve Spojeném království. Po obědě máme hlasování. K hlasování budeme mít několik zpráv a chtěla bych vás tedy požádat, abyste si přinesli hlasovací karty. A nyní dostávám zprávu, že ten přímý přenos z jednání našeho výboru bude i celé dopoledne, bo celé dopoledne, čili už i teď se vysíláme na stránce Evropského parlamentu, takže pořád se usmívejte, protože nevíme, která kamera nás kdy snímá. Zítra mezi 11. a 12. je společná schůze právního výboru a výboru pro práva žen a rovnost pohlaví s parlamentní delegací pro Afghánistán. Tématem je jak v Afghánistánu nastolit demokratickou praxi, eh, respektování práv, respektovat práva ženy, jak tam nastolit základní svobody a jak tam zajistit rovný přístup k právu. Pokud to bude někomu vyhovovat, ráda bych vás požádala, abyste se zúčastnili této zítřejší společné schůze. A dovolte mi, abych ještě poděkovala všem, kteří minulý týden na plenárním zasedání hlasovali pro zprávu o nediskriminaci na základě pohlaví. I když byla odhlasována alternativní rezoluce předložená politickou skupinou zelených, Velká část zprávy, která byla přijatá v tomto výboru, je součástí této rezoluce a pro budoucnost je to velmi dobrý začátek, abychom mohli začít pracovat na tématu stejného odměňování a oceňování práce těch, kteří se angažují v mezigenerační solidaritě. Děkuji ještě jednou všem, děkuji také stínovým zpravodajům a sekretariátu. Nyní přejdeme ke čtvrtému bodu našeho jednání, kterým je velmi důležitá diskuse o směrnici na téma zlepšení bezpečnosti a ochrany pracovnic, které jsou těhotné, jsou krátce po porodu nebo kojí v práci. K tomuto tématu, tématu nebo k podobnému tématu jsme měli veřejné slyšení 19.1 tohoto roku. Určitě si vzpomínáte, že to slyšení bylo velmi zajímavé. Naše zpravodajka paní Estrela se, mezi, eh, se poté setkala s našimi stínovými zpravodaji a dnes bychom už měli hovořit o pracovním dokumentu, který paní zpravodajka eh, připravila a předávám tedy jí slovo. Paní Estrela je naše místopředsedkyně. Chtěla bych jí poděkovat za všechno, co pro tuto zprávu dosud učinila. Merci. <coughs> Dobrý den gostaria eh, eh, de começar por saudar a iniciativa da Comissão. Já bych nejprve chtěla zdůraznit eh, důležitost, platno, důležitost iniciativy komise. Myslím, že přichází ve správný okamžik. Nicméně si myslím, že šlo jít ještě dál. Zejména v oblasti podpory aktivního slaďování pracovního a soukromého života. Jak víte, tak už jenom tím, že se vede dialog se sociálními partnery, tak se bavíme o revizi legislativy týkající se materské nebo rodičovské dovolené. A podle mě ty, obě tyto směrnice by měly být probírány souběžně. Tak, aby vznikl konsistentní návrh, který by pokrýval obě tyto oblasti. Vzhledem k tomu, že ještě nevz, ne, není oficiální výsledek této, tohoto dialogu se sociálními partnery, tak eh, si myslím, že bychom měli rozšířit působnost směrnice. Tento kombinovaný přístup by umožnil přijmout ustanovení týkající se mateřské nebo rodičovské dovolené, jakož i ostatní ustanovení Cestovní plán rovnosti pohlaví představený komisí obsahuje různé priority a pokud nebude otázka rodičovské dovolené stanovena jako povinnost zajistit jak pro muže, tak pro ženy, tak to bude čím dál tím důležitější sladění eh, pracovního a soukromého života. Kromě toho, a o tom už jsme tady hovořili na výboru, kromě toho víme, že demografické údaje v Evropě nejsou příliš pozitivní. Porodnost je velmi nízká, celá populace stárne a proto je potřeba, aby byla přijata opatření, která by zvrátila tento demografický trend. Chtěla bych také dodat, že by nás k rozšíření oblasti působnosti směrnice měly vést i další důvody. Ve společnosti přetrvávají určité předsudky nebo stereotypy, které spočívají v tom, že ženy by se měli soustředit na své reprodukční eh, funkce spíše než na své produktivní funkce, tedy na práci a zaměstnání. A ženy jsou tedy v tomto smyslu znevýhodněny. Ať už jako matky, anebo jako pracovnice. a jak je to uvedeno v tomto pracovním dokumentu, který eh, jste asi dostali a který už byl přeložen. Chtěla bych vám předložit návrh, který by spočíval k udělení eh, jednotlivé nebo mm, mateřské dovolené pro jednotlivce a to placené, nebo rodičovské dovolené, pardon, která by, byla, která by následovala mateřskou dovolenou. A pokud bude tento návrh eh, přijat, tak si myslím, že by měla být zavedena ročovská dovolená, kterou se bude moci zvolit jeden z partnerů. Co se týče délky této ročovské dovolené, tak navrhuji povinně dva týdny plus dva týdny dodatečné, ale ty dva dodatečné týdny by také měly být stoprocentně odměněny. Co se týče mateřské dovolené, tady eh, náš výbor navrhuje 14 až 18 týdnů a my navrhujeme Eh, týdnu 20. Vedem k tomu, že konzultační výbor navrhoval také prodloužení až na 24 týdnů. A vzhledem k tomu, že chceme zavést ty povinné dva týdny rodičovské dovolené plus dva týdny fakultativní, což by představovalo společně čtyři týdny pro ty, kteří by to chtěli využít, tak bychom mohli tyto čtyři týdny přičíst k těm 20 týdnům, které jsou určeny ženám, takže by se dostáváme na těch 24, jak to navrhoval konzultační výbor. Návrh komise neobsahuje usnesení o dovolené pro matky v šesti nedělí. A vzhledem k tomu, že mnohé vědecké zprávy hovoří o tom, jak důležité období šesti nedělí je pro matky, a také vzhledem k tomu, že umluva Mezinárodní organizace práce také eh, hovoří o něčem podobném, tak bych navrhla, aby byly stanoveny dvě minimálně přestávky na kojení. A myslím, že Samozřejmě všechny tyto dovolené by měly být plně placeny a to proto, že nemůžeme přijmout, že by ženy byly finančně poškozeny, protože se rozhodly mít děti. Co se týče zákazu propuštění, tady si myslím, že návrh komise je velmi vyvážený. Nicméně toto právo by mělo být rozšířeno i na otce, během období nebo během trvání eh, rodičovské, v tomto případě otcovské dovolené. Co se týče následné období po mateřské dovolené, tady je samozřejmě potřeba, aby žena byla chráněna před propuštěním a tady komise navrhuje ochranou dobu šest měsíců po uplynutí mateřské dovolené. Já si myslím, že tato doba by ale měla být navýšena na 12 měsíců, vzhledem k tomu, že u celé řady případů by tato žena se musela přizpůsobovat novým podmínkám na svém pracovišti a na to potřebuje čas. A víme také, že existují případy, kde je nezbytné aby žena podstoupila nějaké zvláštní školení, aby se mohla dobře adaptovat. Co se týče flexibilní pracovní doby. Tady si myslím, že práva přisouzená ženě by měla platit i pro muže stejnou měrou. A to po uplynutí otcovské dovolené. Vzhledem k tomu, že to budou spíše ženy, které budou využívat flexibilní pracovní dobu, tak eh, to tím vytvoří určitou nerovnováhu, nerovnováhu, která by měla negativní dopad. pro muže. A také by to mohlo vést k určitým problémům eh, v některých členských států. Co se týče zdravotnictví a eh, sociálního zabezpečení, i tady navrhujeme rozšířit oblast působnosti vzhledem k tomu, že návrh komise hovoří pouze o tom, že je potřeba vyhodnotit rizika, ale pouze poté, kdy žena otěhotní. Nicméně my všichni víme, že rizikové faktory, které způsobují problémy v těhotenství, se týkají eh, také mužů ještě před oplodněním a potom mají vliv na vývoj eh, embrya, proto je potřeba, abychom podpořili preventivní přístup, který by zaručil, že eh, rozumné vyhodnocení rizik je provedeno na pracovišti a to jak u mužů, tak u žen. Například se to týká kontaktu s určitými jedovatými nebo chemickými látkami, pokud by tyto látky mohly poškodit zdraví jak muže, tak eh, ženy před oplodněním. A na závěr mi dovolte malé shrnutí. Myslím, že bych eh, také mohla říci, že by bylo dobře využít eh, novelizace této směrnice, která se datuje z roku 1992 a která od té doby nebyla novelizována která už neodpovídá skutečnosti, je, že potřeba, abychom měli aktualizovanou právní úpravu a já si myslím, že bychom této příležitosti měli využít proto, abychom rozšířili oblast působnosti, abychom zavedli otcovské dovolené, které již eh, fungují v některých členských státech. Víme, že ta otcovská dovolená není rodičovská dovolená ani mateřská dovolená. Měli bychom to rozlišovat. Všechno to jsou různé pojmy. A myslíš, že všichni eh, členové tohoto výboru by měli eh, vystupovat v tomto smyslu, měli bychom upozorňovat na důležitost sladění pracovního a soukromého života. Víme také, že je důležité, aby se otec zapojil hned od narození do výchovy dítěte a nejenom proto, že to je právo, které mužům náleží, ale protože i také děti mají právo na to, aby eh, mohly být v kontaktu se svým otcem, nejenom s matkou. Vzhledem k eh, pozitivnímu vývoji dítěte, který počítá s tím, že by ho měl ve svém jeho vývoji doprovázet otec, tak si myslím, že toto rozšíření oblasti působnosti směrnice v oblasti otcovské dovolené je něco velmi záhodného a proto bych byla ráda, aby eh, jste tento návrh eh, podpořili. Kombinace právních základů nám toto rozšíření působnosti směrnice umožňuje vzhledem k tomu, že v předcházející směrnici šlo pouze o ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků. Nicméně po zohlednění nebo po dodání článku 141 odstavce 3, který se týká podpory rovnosti nebo rovných příležitostí mezi muži a ženami, ženami, je něco takového možné. Já jsem se o tom poradila s právníky a to teď umožňuje nám rozšířit oblast působnosti, která by teď měla být důležitá. A je to důležitější než eh, vlastní doba mateřské dovolené. Hovořili jsme o tom, že je potřeba zajistit sdílení eh, povinností na všech úrovních mezi mužem a ženou a že tedy jak v té soukromé, tak v té veřejné sféře by se oba partneři měli dělit o práva a povinnosti a je to mimo jiné také jeden z lisabonských cílů. A tím spíše si myslím, že je velmi důležité aby toto rozšíření bylo schváleno a abychom umožnili zavedení ocovské dovolené ve výše až čtyř týdnů. Tedy, jak už jsem říkala, dva povinné týdny a dva fakultativní týdny. Musíme si také uvědomit, že je potřeba změnit uvažování o těchto věcích a zkušenost ukazuje, že v těch zemích, kde zavedli otcovskou dovolenou na začátku, byla využívána velmi málo, nicméně to bylo spojeno s určitými předsudky a stereotypy, ale postupně se muži přizpůsobili nové situaci překonali tento, tuto bariéru psychologickou a myslím, že výsledky jsou dnes velmi povzbudivé, takže využívání otcovské dovolené stoupá každým rokem v těch státech, kde eh, tato dovolená již existuje. Vážení kolegové, máte tedy k dispozici pracovní eh, materiál, kde můžete eh, najít hlavní body mého návrhu. Děkuji vám předem za všechny vaše komentáře a návrhy, které povedou ke zlepšení mého návrhu. A doufám, že se nám podaří přijmout návrh, který zlepší postavení žen a nastolí rovnost příležitostí. Děkuji. Děkuji velmi pěkně, paní zpravodajkyně. Děkuji pěkně paní zpravodajce za úvod naší diskuze. A nyní uděluji slovo kolegyním. Paní Petre se přihlásila jako první. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat naší kolegyni za její zprávu, která je zároveň vyrovnaná a zároveň ambiciozní. Myslím si, že v tuto chvíli, kdy diskutujeme o tomto problému, čelíme krizi, která má mnoho dopadů na náš život, i pokud jde o toto téma. A já bych chtěla podpořit veškeré návrhy, které jste zazděli, například pokud jde o délku dovolené, já si myslím, že je možné prodloužit navrhovaně tuto délku. V naší zemi, v Rumunsku, máme velké problémy a to tedy s tou mateřskou dovolenou, která činí dva roky. A proto si myslíme, že by bylo dobré prodloužit délku dovolené podle návrhu který zde zazněl, tedy prodloužit ten návrh komise, tak jak zde bylo řečeno. Myšlenka, kterou přináší zpráva, by mohla podle mého názoru vyřešit určité demografické problémy, kterým čelíme, protože ta ustanovení vlastně usilují o rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. A dále si také myslím, že to, že oba dva rodiče by se měli účastnit i prvních měsíců dítěte, to je velmi důležité pro fyzické, eh, fyzický rozvoj, psychologický, eh, emocionální rozvoj dítěte. A dále také podporuje návrhy, které jste zazněly v oblasti Eh, odměňování a také pokud jde o zákaz eh, výpovědi nebo propuštění z práce. A závěrem bych chtěla poblahopřát eh, naší zpravodajce za její práci. Je to velmi kvalitní práce a chtěla bych ještě jednou podpořit veškeré návrhy, které byly předloženy. Děkuji. Děkuji velmi pěkně. Děkuji, paní Petre. A slovo má paní Gotardy. Grazie. Anch'io. Děkuji. Také bych chtěla poděkovat paní Estrele za dokument, který nám předložila a ráda bych jí poděkovala i za úvodní výklad. Plně sdílím stanovisko, které nám předložilo, předložila včetně toho, že se předkládají nové perspektivy týkající se otcovské dovolené, flexibility před porodem i po něm. Rovněž eh, požadavky týkající se pracujících žen, které jsou v šesti nedělí. Myslím si, že toto všechno odráží změnu. Změnu, kterou musíme brát v úvahu, protože už nežijeme v roce 1992. Uplynulo mnoho let a tato změna není krokem, ale je jakýmsi doplňkem protože pokračujeme s ochran, v ochraně eh, pracující matky, kterou rozšiřujeme i o ochranu dítěte. A předkládají se zde tedy zde požadavky nebo potřeby dítěte, včetně adoptovaného dítěte a hovoří se zde i zapojení otce. Už se nehovoří jenom o ochraně matky a ochraně, ale i o ochraně dítěte. A je třeba ochranu matky vidět v souvislosti s ochranou dítěte v celém kontextu. A právě proto tedy plně souhlasím s tím, co bylo předloženo. A chtěla bych přidat pár připomínek k prvnímu návrhu zprávy. Za prvé si myslím, že bychom nějakým způsobem měli převzít nebo zde vyjádřit eh, kontrast k argumentům komise, protože komise navrhuje prodloužení ze 14 na 18 týdnů a zde eh, vlastně eh, hovoří o předpokladech, které jsou podle mého Eh, soudu velmi závažné. A domnívám se, že to předpokládá absolutní posílení eh, pouta mezi matkou a dítětem. Čím více týdnů, tím lépe samozřejmě. Ale připomeňme, že hovoříme pouze o čtyřech týdnech. To znamená, že radikálně se tím žádné věc, nic nezmění. Eh, a nej, ob, nejob, nebezpečnější na těchto odstavcích je, že když se hovoří o důvodu nepřítomnosti matky z důvodu mateřské dovolené, tak se zdá, že je možné to spojovat s otcovskou dovolenou, ale to jsou dvě odlišné věci. A komise, tak jak ten návrh předkládá a když říká, že se eh, předprodlužuje eh, mateřská dovolená, tak tím se eh, mm, vyřeší případný problém s otcovskou dovolenou. Já bych chtěla tyto, na tyto argumenty upozornit a chtěla bych říct, že v tomto smyslu odmítáme návrh komise. A další připomínka se týká ochrany zdraví a bezpečnosti pracujících žen. Myslím si, že v té době, která uplynula od roku 92 až dosud, jsme dosáhli určitých úspěchů, pokud jde o skombinování pracovního a soukromého života a e, byly vyřešeny některé věci týkající se především noční práce žen. A chtěla bych se k tomuto vrátit, protože je problém v zemích, kde se předpokládá zákaz noční práce pro ženy, které jsou na mateřské dovolené, které jsou těhotné a které jsou v šestní nedělí. Myslím si, že bychom o tomto měli ještě diskutovat, protože jde o ochranu zdraví žen a musíme se snažit uh, předložit své vlastní návrhy a svá vlastní odůvodnění. Jinými slovy, musíme se snažit najít způsob, jak vytvořit určitý nebo jak zapracovat naše návrhy do směrnice o pracovní době, konkrétně pokud jde o zákaz práce, noční práce pro ženy. Děkuji paní Gotardy a paní Figuereo. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s několika body, o kterých se zde hovořilo ve vztahu k návrhu komise. Mm, je to návrh, o který jsme žádali už dlouhou dobu, protože ta směrnice už je stará. Ale návrh trochu zaostává za tím, co jsme si přáli. Z části je to proto, že je zde vize, která je daleko širší a v v tomto smyslu souhlasím především s tím, co říkala kolegyně Gotardy. Potřebujeme novou vizi. Nejde jenom o ochranu práv žen, ale i o ochranu práv dětí. Proto právě potřebujeme toto širší, tento širší záběr. A pokud jde o e, trvání, o dobu kojení, o podporu různých modelů práce, či tedy flexibility pracovní doby. A pak je zde taky e, záležitost otcovské dovolené. Potřebujeme tedy daleko širší vizi. Samozřejmě mm, za předpokladu, že se provedou všechny potřebné analýzy. Pak zde máme problém, že mnohé podniky systematicky neplní své povinnosti. Tyto případy zaznamenáváme především v Portugalsku, podnicích ve oblastech, kde pracuje mnoho žen. Například minulý týden jsem se setkala se ženami z některých těchto sektorů a ty mi říkali o tlaku, který je na ně vyvíjen a jde o podniky, které eh, mají takzvanou sociální odpovědnost. Je tendence, eh, aby se neplnily hm, požadavky, eh, které platí v období kojení, nebo ty ženy dokonce vyloučit z práce. Problém mají především ženy, které jsou samy nebo které jsou vdovy, řekněme, protože tyto ženy třeba nemají, eh, kdo by se jim o dítě postaral a jejich šéfové eh, je propouštějí z práce. To se děje ve velkých oblastech Portugalsku, například Jumbo ze skupiny Urso, eh, což je podnik, který je klasifikován jako podnik sociální odpovědností je podnik, kde se toto děje a je třeba tedy nutit lidi v tomto podniku, aby plnili podniky, eh, plnili povinnosti, které platí, aby je plnili na 100%. Fakt je, že nikdo nic nedělá. Nedělají nic ani úřady. Eh, nikdo, kdo má odpovědnost za eh, plnění legislativy se o to nestará. A právě proto potřebujeme tyto nové návrhy, které jsou důležité. Ale opakuji, že musíme sledovat i to, co se bude dít, abychom donutili eh, podniky, aby plnili to, co už je stanoveno, aby se nestalo to, s čím jsme se setkali například minulý týden, že nebyla eh, dodržována základní práva. Eh, Děkuji paní Figueiredo. A teď paní Bauer. Děkuji. Příspěvky kolegyně vedly k tomu, abych se také přihlásila o slovo a položila jednu otázku a také si dovolil jednu poznámku. Samozřejmě, že navyšování práv v této oblasti je nevyhnutelné. A to říkám také s vědomím toho, že jsou státy, kde mateřská dovolená je mnohem delší a kde existují předpisy o bezpečnosti a zdraví při práci, které zakazují matkám pracovat například v noci a tak dále. Což znamená, že se na to nemůžeme dívat jenom jako na izolovaný, osamocený návrh zákona v oblasti bezpečnosti práce. Myslím, že tady existuje celá řada dalších předpisů, které jsou přijímány nejčastěji prostřednictvím nařízení vlády ne tedy formou eh, legislativní. A to také může být příčinou toho, že o tom nevíme. Vystává však otázka, kdo to zaplatí. A já si myslím, že na to, aby tento návrh byl přijat, je potřeba Eh, tuto otázku nejprve vyjasnit. Vzhledem k tomu, že jsme teď byli svědkem toho, jak eh, různé státy zachraňují své banky a vzhledem k tomu, že hospodářská krize je stejně vážná, jako je krize celého finančního systému, tak eh, si myslím, že bychom měli neustále upozorňovat na to, že se jedná o společenský problém. Myslím, že nelze zatěžovat nadměrně malé a středně velké podniky novými povinnostmi, protože to potom povede jenom k tomu, že ta směrnice bude eh, obcházena. A vzhledem k tomu je potřeba, aby inspektoráty práce měly eh, nezbytné kapacity a pravomoce A kromě toho si myslím, že celá legislativa v oblasti práv matek velmi často není doprovázena sankcemi, protože pokud by tam sankce byly, tak, jsou, tak to napomůže vynucování práv. Myslím, že zaměstnavatele by měli mít povinnost vyplácet náhrady těm ženám, které se obrátili na soud. Nicméně praxe nefunguje zrovna nejlépe, protože počítá s dodržováním právních předpisů a myslím, že by to tak klidně mohlo pokračovat. A proto si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli těm, kteří se vyhýbají dodržování evropské legislativy, bychom měli vytyčit stanovit eh, sankce, například ve formě toho, že by nemohli čerpat prostředky z evropských fondů. Tuto možnost bychom měli eh, vést patrnosti, protože přinejmenším moje zkušenosti z mého předchozího působení mi říkají, že nedodržování legislativy je velmi vážným problémem. Legislativa, kterou tady projednáváme, je málo efektivní právě proto, že chybějí dostatečné sankce. Děkuji vám, paní Bauer. Ještě dám slovo zástupci Rady a komise za Evropskou komisi. Je tady paní Daniela Bankie. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodajce za velmi zajímavé poznámky. Teď vám nemohu samozřejmě uvést podrobné stanovisko komise k tomuto návrhu. Nicméně dovolte mi, abych vám řekla své předběžné stanovisko. Ráda bych to rozdělila na dvě části které mi připadají nejdůležitější. Paní zpravodajka velmi oprávněně upozornila na zodpovědnost otců na plnění rodičovských povinností, zaplnění rodičovských povinností. A chtěla bych připomenout, že komise konsistentně zastávala stejný názor. Komise neustále říká, že sladění pracovního a soukromého života se netýká pouze žen, že se to týká jak žen, tak mužů a že to v podstatě by mělo být předmětem rovných příležitostí. Stejně tak jsme konsistentně usilovali o prosazení této zásady a chtěl bych jenom připomenout kontext konsultací se sociálními partnery které jsme zahájili právě s ohledem na otázku sladění rodinného pracovního, pardon, eh, soukromého pracovního života a v podstatě to v důsledku vedlo k eh, směrnici, jejíž návrh pocházel od sociálních partnerů o rodičovské dovolené. Eh, vyplynulo to z článku 138 smlouvy Evropské unii. A všechno to bylo vedeno cílem podpořit otce v tom, aby se aktivně zapojovali do plnění svých eh, rodinných povinností. Stejně tak jsme prosazovali obecně princip eh, slaďování soukromého pracovního života. Snažili jsme se eh, také v cestovní mapě o rovnosti v roce 2006 podpořit další práva otců v této oblasti. To je akční plán, který platí do roku 2010, takže s tím cílem podpory otců naprosto souhlasíme. Myslím, že bychom se měli dopracovat k situaci, kdy role a rozdělení tedy rolí mezi matkou a otcem bude více vyvážené. Nicméně i přesto bychom si měli uvědomit, že Návrh změny mateřské dovolené eh, je pouze jedním z celého balíčku návrhu. Tento balíček byl komisí přijat v říjnu 2008 a objevuje se tam také zpráva o kapacitách péče o děti v rámci barcelonských cílů. To je podle mě velmi důležitá věc eh, umožňující sladění eh, soukromého a pracovního života. Stejně tak jsme přijali eh, návrh o eh, ostatně vychovávajících matkách a partnerech, kteří napomáhají svému druhému partnerovi. A Dále jsme předložili návrh eh, pro zavedení otcovské dovolené spíše v kontextu rodičovské dovolené, než v kontextu mateřské dovolené. Mateřská dovolená, jak už bylo řečeno, byla přijata před 15 lety, pro 50 lety, pardon, 15 lety. A je nyní na čase modernizovat eh, tuto úpravu. Je to v první řadě eh, ku prospěchu žen, protože se snažíme co nejvíce chránit zdraví a bezpečnost žen, které v nedávné době porodili a proto si myslíme, že otázka rodičovské nebo otcovské dovolené eh, souvisí se směrnicí o rodičovské dovolené. Ještě eh, ve stručnosti jsem chtěla se zmínit o dalším bodu, Eh, který zazněl v diskusi, myslím, že bychom neměli směšovat rodičovskou a mateřskou dovolenou. My jsme tady hovořili o tom, eh, že eh, hovořili o prodloužení mateřské dovolené se 14 na 18 týdnů z titulu ochrany zdraví matek a také kvůli tomu, aby měli více času na kojení a na to, aby si vybudovali stabilní eh, vztah s dítětem, to je velmi důležitá věc. Samozřejmě, že čtyři dodatečné týdny situace dramaticky nezmění, nicméně podle nás je to důležitý krok eh, správným směrem. neříkáme, že ženy samozřejmě by neměly si brát od, eh, rodičovskou dovolenou, ale myslíme si, že v okamžiku, kdy dítě už má 18 týdnů, tak by eh, mělo být snažší nalézt někoho, kdo se postará o dítě a ženy budou moci se vrátit do zaměstnání. A že to je tedy snažší, než kdyby dítě, dítě bylo pouhých 14 týdnů. V tomto okamžiku je prostě pro ženy snažší nalézt eh, péči pro dítě a že by si tedy mohli vybrat eh, rodičovskou dovolenou v pozdější fázi. Eh, tolik eh, jsem chtěl říct k tomuto bodu. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce a samozřejmě se těším na další spolupráci. Děkuji. Hm, děkuji pěkně. Děkuji. A nyní uděluji slovo zástupcovi Evropské komise. Máte slovo. Děkuji za Zástupce rady. Já také děkuji eh, paní zpravodajce za eh, předložení eh, těch jejich základních bodů a směrů, kterými se bude ta její zpráva ubírat. Já za radu musím říci, že ty diskuze u nás jsou stále na začátku. Eh, jak víte, eh, tak eh, vyjednávání na úrovni rady bylo zahájeno za francouzského předsednictví a mm, české předsednictví <clears throat> nyní v projednávání návrhu pokračuje. pro české předsednictví je tato směrnice nebo návrh této směrnice jednou z priorit v sociální oblasti a my se touto směrnicí tímto návrhem eh, chceme a budeme eh, nadále eh, na úrovni rady zabývat zatím musím říci že na úrovni té příslušné pracovní skupiny proběhlo zatím jedno jednání teď do březnové rady ministrů práce proběhne ještě jedno jednání my v současné době se e, soustředíme e, na takovou analýzu těch e, nejdiskutovanějších částí návrhu směrnice respektive těch bodů návrhu které mezi členskými státy vyvolaly největší diskusi takže zatím na úrovni rady jsme provedli takovou analýzu a velmi podrobnou diskusi na úrovni naší pracovní skupiny pokud jde o článek eight který se týká právě délky mateřské dovolené protože Eh, ten článek 8 v návrhu je jedním z článků, eh, nebo takový ten hlavní článek, eh, který přináší nejvýraznější změny oproti stávající směrnici 92 85 Eh, z té stávající diskuze eh, pokud jde tedy článek, o článek eight že k tomu jsme se zatím eh, tím jsme se na úrovni rady zabývali tak je vidět že členské státy na to mají různé pohledy různé názory na věc také je třeba vzít v úvahu že ty národní úpravy národní legislativy jednotlivých členských států se v této oblasti liší takže není někdy úplně jednoduché sladit ty ty eh, pohledy na věc ale samozřejmě že eh, české předsednictví eh, bude usilovat v maximální možné míře o to aby se ty pohledy na věc a ty rozdílné názory členských států sladily tak abychom měli samozřejmě nějaký konkrétní a hmatatelný výsledek a dospěli pokud možno ke konsensu. Eh, ještě bych chtěl říci že eh, na březnovou radu epsco na březnovou radu ministrů je plánována k tomu diskuze ministrů výměna názorů eh, kdy předsednictví připraví pro ministry určité otázky právě na základě vyjednávání na úrovni rady v pracovní skupině a ta vlastně politická diskuze ministrů by nám měla eh, ukázat eh, eh, další cestu jak postupovat při projednávání návrhu směrnice na úrovni rady. Eh, samozřejmě jsme připraveni a eh, chceme eh, v této věci spolupracovat se zpravodajkou a s evropským parlamentem abychom mohli přiblížit pozice rady a parlamentu v této věci. tak to je asi prozatím z mé strany všechno a děkuji za slovo. <clears throat> Děkuji velmi pěkně. Děkuji zástupci rady. A pokud se někdo další do diskuse nehlásí, tak uděluji slovo paní zpravodajce, aby se vyjádřila závěrem. Obrigada, senhora presidente. Eu quero agradecer todos Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych vám poděkovat za vaše příspěvky, komentáře, podněty. A Chtěla bych eh, závěrem vyslovit ještě několik svých připomínek k tomu, co zde zaznělo. Směrnice bude prováděna v rámci národních pravidel a je potřeba najít společný jmenovatel, který potom bude uplatňován ve všech členských státech. to nijak nebrání tomu, nebo naopak to vyžaduje to, aby členské státy měly možnost přijmout i přísnější předpisy, pokud takové předpisy již předtím existovaly v tomto členském státě. Víme, že situace se mezi různými členskými státy velmi liší. A pokud jde o různá ochrana opatření, pokud jde odměňování práce, tak tam existuje několik členských států, kde mají jedepátní mateřskou dovolenou 14 týdnů, tak jak je to naplánováno ve směrnici z roku 92, ale jsou i takové členské státy, kde to trvá až 50 týdnů. A, a odměňování práce se také velmi liší. Jsou členské státy, kde ženy dostávají 100% průměrné mzdy před porodem a jsou jiné členské státy, kdy eh, se po nějakou dobu platí 100% a potom jsou určité podpory a už to není těch 100%. Takže, jak řečeno, ta situace se velmi liší podle toho, jaký členský stát se jedná. A nyní k poznámkám kolegyním. Chtěla bych k tomu říct následující. Podle mého názoru není jak se zdá žádoucí, aby mateřská dovolená byla ještě dále prodlužována. Protože pokud ženy velmi dlouho přeruší svou práci, tak je to pro ně nevýhodné. Je to nevýhodné pro jejich kariéru. Nevyplývají žádné velké výhody navíc ještě pro dítě s prodloužení dovolené. Ano, samozřejmě, že je důležité mít tam určitou dobu dovolené, protože aby se vytvořily vztahy mezi dítětem a matkou, ale e, to platí pouze po určitou dobu a potom už výhody nejsou větší než nevýhody. Samozřejmě existuje celá řada předsudků. Předpokládá se, že je riskantnější zaměstnat ženu než muže. A když budeme mít delší mateřskou dovolenou, tak se tento předsudek ještě prohloubí a bude to mít negativní důsledky pro ženy. Dále se také donívám, že noční práce a přesčasy je třeba vždy posuzovat s ohledem na konkrétní případ a proto je potřeba tady nechat určitou flexibilitu. Jinými slovy tedy, pokud pracovnice nechce pracovat přes čas, nechce pracovat v noci, tak potom je potřeba tomuto přání vyhovět. Ale pokud ta žena má pocit, že je schopná za daných podmínek pracovat obvyklým způsobem, po obvyklou pracovní dobu, tak myslím si, že v takovém případě bychom ji neměli zakazovat pracovat přes čas nebo Neměli bychom ji zakazovat noční práci. A nyní, pokud jde o stávající situaci, finanční krize, hospodářská krize, ano, to jsou fakta. To jsou okolnosti, které samozřejmě povedou k tomu, že v některých členských státech odmítnou vylepšit podmínky pro rodiče ale právě v okamžiku krize je potřeba ty nejzranitelnější eh, články nejvíce chránit, takže potřebujeme skutečnou solidaritu. O tom jsme už hovořili. Dále také potřebujeme nárůst porodnosti, protože víme, že Evropané nemají tolik dětí, kolik by si ve skutečnosti přáli. A aby ženy nebyly nuceny rozhodovat se mezi eh, rolí matky a nebo mezi prací, není možné uplatňovat argumenty, že máme nyní krizi, hospodářské problémy a proto není možné pravidla vylepšovat. Dále je také pravda, že samozřejmě do toho členské státy budou muset investovat určité finanční prostředky, aby to celé bylo proveditelné. Pokud jde o příspěvky komise a rady, chtěla bych vám poděkovat a dodat k tomu následující. Pokud jde o koncept, kterého se to celé drží, tak to musíte vidět odděleně. Máme mateřskou dovolenou, otcovskou dovolenou a rodičovskou dovolenou. To jsou různé koncepty, musíme to vidět odděleně. A tady je velmi důležité, abychom zavedli rodičovskou dovolenou, tedy aby jak otec, tak matka převzali společně odpovědnost po porodu a toto právo musí mít i otec. Proč bychom měli otce připravovat o toto právo? O právo žít eh, s kojencem už od samého počátku. Eh, tento víkend jsem byla v Portugalsku na slyšení, které se týkalo této otázky. Eh, byl tam také minister práce a hovořil o tom, že když se poprvé stal otcem, tak nemohl odejít do práce a měl neomluvené hodiny v práci, protože chtěl zkrátka být se svou ženou, se svým dítětem. Od té doby se samozřejmě mnohé změnilo, to je jasné. A samozřejmě se také změnily potřeby rodičů. Rodiče si mnohé věci mnohem více uvědomují. A jde samozřejmě o blaho dítěte, ale i o blaho rodičů, jde o sladění rodinného a pracovního života, soukromého života mužů i žen. A pro všechno je tedy důležité, abychom zde v této směrnici stanovili práva i pro otce. Otec a dítě mají právo být spolu. A citové vazby nejsou silnější mezi matkou a dítětem, než jsou vazby mezi otcem a dítětem. Děti dokonce mohou vybudovat eh, silnější citovou vazbu s otci než s matkami, pokud bude otec doma častěji než matka. A potom to rozšíření na ochranu zdraví, eh, a bezpečnost pracovnic. Máme tady určitá fakta. Existují různé lékařské studie, ve kterých se uvádí, že šest týdnů po porodu je nezbytná doba pro to, aby se žena zotavila z porodu i fyzicky A z tohoto důvodu jsme zde stanovili těch 20 týdnů, dva povinné týdny plus eh, potom dva dobrovolné týdny pro otce. To je velmi důležité proto, abychom překonali stereotypy a předsudky. dobu, kterou tráví rodiče s dětmi, to by mělo být právo nejen pro matku, mělo by to být právo i otce. Takže tady bychom měli změnit zaběhnutá paradigmata a to tedy díky změnám, které zapracujeme do směrnice. Je potřeba směrnici přizpůsobit novým možnostem, které ve společnosti v současnosti existují. Ještě jednou bych chtěla upozornit na rozdíl mezi určitými věcmi. Je tady rozdíl mezi mateřskou dovolenou a otcovskou dovolenou. Jsou to určitá základní práva, důležitá práva a potom je tam tedy rodičovská dovolená. Musíme si to vše uvědomit. Děkuji vám všem a na tomto návrhu budeme i nadále pracovat. Děkuji velmi. Děkuji paní zpravodajce za závěrečné slovo. A chtěla bych upozornit, že jednat o této zprávě, diskutovat o této zprávě budeme na mimořádné schůzi ve Štrasburku 9. března. Dalším bodem na pořadu jednání je diskuse o další zprávě je to zpráva o integrovaném přístupu k rovnosti žen a mužů při práci parlamentních výborů a delegací. Spravodajkou jsem já. Je to zpráva, která je už druhou pořadí, kterou vypracovává náš výbor. První zprávu jsme vypracovali v roce 2006 a tato zpráva je naplněním usnesení přijatého v roce 2003 o integrovaném přístupu k rovnosti žen a mužů v Evropském parlamentu. Původně se tato zpráva měla vypracovat, se taková to zpráva měla vypracovávat každý rok, ale na základě usnesení z roku 2006 se tato zpráva vypracovává dvakrát za dobu legislativního období. Dovolte, abych vám řekla několik poznámek k této zprávě. Vypracovali jsme ji na základě dotazníků, rozeslaného všem parlamentním výborům a všem delegacím. V každém parlamentním výboru i v každé delegaci byl určen eh, poslanec, buď místo předseda výboru, v některých případech i předseda výboru, byl pověřen tedy, který byl pověřen touto agendou integrovaného přístupu k rovnosti žen a mužů. A musím říci, že všechny parlamentní výbory tedy 21 výborů dostalo tento dotazník, 19 jich odpovědělo ve stanovené době, jeden po stanoveném termínu a z jednoho jsme nedostali odpověď na tento dotazník. Dotazník máte všichni k dispozici v příloze zprávy. podrobnou, včetně podrobné analýzy. A mám několik připomínek, které jsou podle mého názoru v této situaci důležité. Za prvé postavení výboru eh, pro práva žen a rovnost pohlaví v parlamentu vztah k integrovanému přístupu k rovnosti žen a mužů. My chceme, aby každý výbor a každá delegace se věnovali rovnosti žen a mužů, aby se věnovali principům dodržování rovných příležitostí. Máme proto strukturu, máme podpředsedy, kteří jsou za toto téma odpovědní. Ale zároveň vidíme, že v Evropském parlamentu jsou tendence, aby se změnil statut výboru pro práva žen. Jsou to tendence, aby tento výborem pro práva žen byl pouze jakýmsi konzultačním výborem, nebo aby byl výborem, který je rovnocený s ostatními výbory. Já a všichni koordinátoři vidíme určité nebezpečí těchto řešení pro postavení výboru pro práva žen a proto jsme opakovaně žádali, aby status quo, čili kompetence, které výbor má, aby byly zachovány. V této zprávě hovořím o tom, že vidíme určité zlepšení přístupu k rovnosti mezi muži a ženami. Vidíme to jak v případě personálního obsazení žen parlamentu. Od roku 79 se téměř zdvojnásobil počet pos- žen poslankyň, ale musím zároveň říci, že zhruba 30 e, není dostatečný počet žen když hovoříme o účasti žen na politice Evropské unie. A ještě horší situace je na úrovni administrativy a na úrovni generálních ředitelství, kde toto číslo je hluboko pod 10%. V té své zprávě chci podpořit myšlenku, aby sekretariáty jednotlivých výborů a jednotlivých delegací, které tuto politiku mají sledovat, tedy byly, aby byly posílené finančně i personálně, protože bez dostatečného e, zajištění nelze tuto politiku provádět. A další věc, kterou bych chtěla podotknout, je to, že Evropský parlament by měl být vzorem pro národní parlamenty v oblasti eh, politiky rovnosti mezi eh, muži a ženami. A měli bychom se snažit ty dobré praktiky, které používáme na úrovni Evropského parlamentu, posunout na úroveň národních parlamentů. A dříve než zahájím diskusi, bych chtěla poděkovat skupině na nejvyšší, na vysoké úrovni pro rovnost a diverzitu a paní Kraca, předsedkyně této skupiny, je zde přítomna a za to jí děkuji. Myslím si, že to je dobré organické propojení mezi vnější politikou Evropského parlamentu a vnitřní politikou, kterou právě reprezentuje skupina na nejvyšší úrovni. Nebudu se Nebudu o tom dále hovořit, protože máte přesnou analýzu dotazníků ve zdůvodnění této zprávy a když se na to podíváte, tak vidíte, jak přesně jednotlivé parlamentní výbory uvádějí, ve kterých oblastech a ve kterých politikách tedy zadějí princip stejného přístupu. Vidíte, které výbory mají akční plán takzvaného gender mainstreamingu. Je to, je to výbor pro zahraniční věci, výbor pro obranu, regionální výbor a výbor pro rybolov. A také v odpovědích na dotazník uvedli i návrhy, co bychom měli v této politice do budoucnosti dělat. A chtěla bych poděkovat především našemu sekretariátu, který i přes vážné problémy v personálním obsazení, které teď má, věnoval této zprávě velkou pozornost a můžeme říci, že ta zpráva byla obtížná především z hlediska administrativního zpracování všech odpovědí na tento dotazník, které jsme dostali. Chtěla bych tedy poděkovat paní Seners i všem ostatním, kteří se této práce účastnili. Děkuji vám za pozornost a Nyní se ke zprávě můžete vyjádřit. Ještě chci říci, že jsme pozvali na zasedání našeho výboru také všechny místopředsedy a předsedy delegací a výborů, tedy lidí, kteří jsou pověřeni sledováním této politiky. Bohužel víme, že momentálně probíhají i schůze dalších výborů a kromě zástupce eh, delegat zástupce pro Kavkaz. Tady nikoho jiného nemáme. A naší kolegyni tedy nyní dávám slovo. Nevidím je, ale... Paní Grou Isigu, prosím. No. A ani... Tak paní Kraca, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste mi dala slovo a děkuji vám za informaci o této práci, která je opravdu velmi důležitá. A musíme jí věnovat pozornost, kterou si zaslouží při hodnocení práce, kterou dělá tento výbor eh, ohledně v oblasti přístupu k rovnosti žen a mužů, protože to je jedna evropská politika a musíme se na to podívat i z hlediska práce, kterou jsme dělali po celou dobu našeho volebního období. Všichni dělají určitou bilanci své práce a mm, je to určitý základ, který dáváme eh, dalšímu parlament, eh, do dalšího volebního období parlamentu. Paní předsedkyně, chtěla bych říci, že zpráva, která nám byla předložena, a dovolte, abych trošku odběhla a informovala členy, kteří nesledovali e, toto téma, protože máme nové poslance v našem výboru, tak chci říci, že e, toto téma se úzce týká i rovnosti e, pohlaví ve všech politikách a otázkou je, jak se tento princip a tato politika objeví v práci ostatních výborů v jejich politice. A právě proto byla vytvořena ta skupina na vysoké úrovni a rádi bychom toto poselství předali dalším výborům a v tomto rámci je mi ctí být předsedkyní této skupiny na vysoké úrovni, tak tedy v tomto rámci jsme spolupracovali s tímto výborem i s jeho předsedkyní paní Záborskou, která je členkou této skupiny na vysoké úrovni a sledujeme, jaký dopad bude mít na další výbory. Dotazník nám umožňuje konstatovat, že vlastně tuto práci jsme dobře nezdělili. Naše, náš sekretariát udělal vynikající práci, ale potřeboval by více prostředků, víc lidí, aby mohli všechno co je potřeba dělat, udělat. Takže v první řadě musíme sekretariáty dalších výborů posílit, aby měli prostředky a mohli se této politice věnovat. A další věc jsou naše vztahy. Když zde například mám teď kolegyni delegace pro Kavkaz. Paní Záborská, vy jste říkala, že byl i výbor, který nereagoval na dotazník. To znamená, že se nebere vážně to, co od nich eh, žádáme. A vytvořením této skupiny na vysoké úrovni jsme zcela jasně sdělili, eh, jak důležitý je vztah na jiné výbory, kde eh, politika rovnosti žen a mužů je zcela zásadní. A zdůrazňuji to, protože my všichni, kteří zde jsme, jsme, eh, nebo jsme v naší skupině, jsme členy jiných výborů a eh, musíme mm, přesvědčit ostatní, aby tedy tyto myšlenky zapracovali do své práce. A musíme využít eh, práce, kterou dělá Výboru pro práva žen a rovnou pohlaví, pro eh, práci ostatních výborů. To nemá něco dělat se změnou tohoto výboru. Musíme zdůraznit práva tohoto výboru. Když vycházíme ze specifických rysů, které má tento výbor, protože jeho práce má vliv i na ostatní výbory. Toto bych tedy chtěla zdůraznit, paní předsedkyně. A chci také zdůraznit, že mnoho z nás je stálými členy eh, tohoto výboru. Někteří jsme zde noví. Já jsem velmi ráda, že jsem členkou tohoto výboru a je to, to dobrá příležitost pro to, aby se zlepšila úloha tohoto výboru a aby více ovlivňoval práci jiných výborů. Děkuji vám za slovo. Paní Kraca, nech se... Děkuji vám a teď jste na řadě vy, pane kolego. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně, za prvé za pozvání, které jste směřovala na ostatní výbory i na delegace. My jsme za delegaci pro Armenii, Gruzii a Azerbajdžan. Velmi rádi toho pozvání využili. Mám E, takový krátký příspěvek i za e, paní předsedkyni této delegace. Chtěla bych říci, že naše práce je spíše diskrétní. Já teď ne to o tom nebudu hovořit negativně, hned vysvětlím proč. Myslím si, že hlavní téma, kterým se, kterému se věnují delegace, je gender mainstreaming a my jsme toto téma začlenili do veškeré práce naší delegace. Především se zabýváme tím, jak se projevuje v pořadech jednání, jak se objevuje v programech misí a tak dále. Pokud jde o delegace, také jsme se velmi snažili začlenit všechno, co se týká otázek lidských práv. Chceme, aby se to systematicky začlenilo do této práce na základě systematických protokolů. Takže máme takovou velkou výzvu, která je konstantní. Nejde jenom o Eh, nějakou novou aktuální věc. Je to opravdu konstantní záležitost. A eh, rád bych ještě eh, pohovořil o jednom z bodů vaší zprávy – velmi správně hovoříte o tom, že každý výbor a každá delegace, pokud jde o témata rovnosti žen a mužů, mají své specifické rysy. A pokud jde o delegaci pro Kavkaz, chci říci následující věc. Tak jak jsme hovořili s paní Isebejan, tak my se zabýváme tímto týmem, eh, tímto tématem na, řekl bych, nominální úrovni. Až teď v 20. století je to z historických důvodů a ten, toto téma je už nyní, eh, jak říkám, nominální, mám tedy na mysli, že už se objevilo i jako právem zaručené téma. A zároveň žádá, aby naše protistrana eh, tuto, toto téma rovnosti pohlaví eh, předložila jako téma k jednání. Ale když si vezmeme, že jsme měli například válku, například loni válku v Gruzii, anebo další eh, konflikty, latentní konflikty, tak musíme vidět, že tato situace zabraňuje tomu, abychom hovořili o těchto otázkách protože eh, to, co se tam děje, je skutečně dramatické. Jsou tam eh, sociokulturní a socioekonomické situace, které to dost dobře neumožňují. E, takže chci říci, že my jsme se snažili, ale naše protistrana na tato témata nikdy nereagovala. A jde taky o složení delegací protistran. E, ty e, to jejich složení, jejich delegací je obvykle mnohem vyrovnanější, takže naše protistrana nám dává určitou výhodu. A abych ještě schrnul to, co do určité míry můžeme potvrdit, pokud jde o delegaci. Máme závazek, který se projevuje v naší práci a týká se to i práce skupiny na vysoké úrovně a výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Chceme, aby stále a neustále se tomuto tématu věnovaly mise, které delegace uskuteční a aby se tento problém považoval za normální součást práce parlamentu. Děkuji vám. Děkuji velmi pěkně, pan. Děkuji vám, pane kolego. A teď paní Gomeš. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, nejprve mi dovolte, abych vám poděkovala za předložení této zprávy. Eh, mě otázka rovnosti pohlaví zajímá zejména také z titulu členky výboru pro bezpečnost. V každém případě si myslím, že jsme ještě velmi daleko od toho, abychom eh, splnili všechny, nebo naplnili všechny potřeby v této oblasti. A jak právě říkal náš kolega, bezpečnostní sektor by také měl dbát na rovnost pohlaví. Víme, že velká část uprchlíků jsou ženy s dětmi. A myslím, že v v případě některých eh, současných konfliktů je například znásilňování chápáno jako jedna ze zbraní vůči nepříteli a ženy jsou proto cílem těchto útoků a jsou oběťmi těchto moderních konfliktů. Je pravda, že v evropských institucích eh, si začínáme všímat těchto jevů, začínáme si uvědomovat, že ženy v těchto oblastech jsou eh, velmi citlivou, velmi citlivými objekty. Víme, že je potřeba aktivně vystupovat na jejich ochranu. Měli bychom jim také umožnit eh, lepší ochranu jejich samotných. A dovolte mi ještě, abych se zmínila o usnesení Rady bezpečnosti OSN, podle které může vyjednávání eh, za cílem dosáhnout míru být mnohem úspěšnější, pokud se ho budou účastnit také ženy na místní úrovni v konfliktních oblastech. A dále z loňského roku pochází usnesení 1820, je to opět usnesení Rady bezpečnosti, eh, ve kterém je uveden je uvedeno znásilnění ženy a podobné eh, přečiny jako eh, akt války. Tyto, tato usnesení jsou nástroje, které bychom měli častěji využívat a Víme, že v těchto mírových misích, také v Kongu, eh, s tím je obrovský problém. Podobně tomu bylo v případě mise do Guineji Bissau, kde neexistovaly gender focal points. A tím pádem nedošlo k ozbrojení a k demilitarizaci konfliktu. práva žen nebyla dostatečně chráněna. A je tedy evidentní, že ještě pořád eh, se neuplatňuje jednotný přístup k těmto otázkám. Pravdou je, že Evropský parlament se to snaží změnit a vy, paní předsedkyně, eh, v našem pracovním eh, dokumentu uvádíte také tabulku se složením těchto různých výborů a myslím, že 20% členů jsou ženy. Možná, že to není úplně nejdůležitější eh, informace. Eh, myslím, že důležitější je to, že tři z koordinátorů jsou ženy. Angelika Ber například za zelené. A to bude mít rozhodně také dopad na průběh práce ale zůstává nám ještě hodně co dělat v rámci také tohoto výboru. Proběhne také velmi důležité slyšení, které se bude týkat kosovských žen. Žen, které jsou připraveny se podílet na misi EULEX v Kosovu. Jsou to tedy ženy, které se zorganizovaly také, aby něco takového mohlo proběhnout. až dosud ta praxe nebyla úplně uspokojivá. Víme, že EULEX, mise EULEX by měla být také tím gender focal point, která by měla aktivně zapojovat do práce ženy. Myslím, že ženy jsou také velmi užitečný zdroj informací, a proto si myslím, že Evropská unie by si měla více uvědomovat eh, všechny záležitosti, které s tím souvisejí a více bojovat také například proti korupci, protože pokud to neudělá Evropská unie, tak to za ní neudělá nikdo jiný. Myslím, že tedy nám, máme před sebou ještě hodně práce a já bych chtěl říci, že udělám všechno proto, aby ta práce byla dotažena do zdárného konce. A myslím, že náš výbor by tyto otázky měl sledovat velmi pečlivě. Děkuji vám, paní Gomeš. Zbývá nám eh, už jenom deset minut a eh, přihlásili se o slovo tři další. Byla bych ráda, kdybyste tedy byli stručnější ve svých příspěvcích. Eh, víme, že bude následovat Eh, veřejné slyšení. Teď paní Pleštinská má slovo. Eh, myslím si, že ta zpráva je... Myslím si, že zpráva je dobrá, musíme ocenit vaši práci. Myslím si, že je dobrý postup práce s dotazníky a možná ale vyvstává otázka, s jakou zodpovědností jednotlivé výbory přistupovaly k vyplnění těchto dotazníků. Dále je zde také otázka, jaké nástroje máme k dispozici, abychom o této problematice pouze nehovořili, ale aby naše doporučení byla také reálně procesována v praxi. Víme, že náš výbor vypracuje stanoviska, která jsou velmi kvalitní, ale jednotlivé gestorské výbory potom tato stanoviska nerespektují. Já neříkám, že je potřeba to respektovat stoprocentně, ale někteří nerespektují ani 10 Víme že ze zkušeností, že pokud chceme, aby doporučení byla realizována v praxi, tak je potřeba mít i sankce. Pokud chci prosadit provádění trhu, tak potom musí existovat také sankce za porušení. Jaké sankce, těžko říct, zda finanční nebo morální, by měly existovat ovšem i na půdě Evropského parlamentu, tak aby jednotlivé výbory k této problematice přistupovaly zodpovědněji. Děkuji paní Pleštinské. Já si myslím, že ona tento problém velmi dobře pojmenovala. Problém, kterému zde čelíme a slovo má paní Prec. Děkuji paní předsedkyně. Myslím si, že je velmi důležité, abychom si učinili určitou představu o vlivu našeho výboru a naší práce v jiných výborech. Právě teď před volbami a s ohledem na nové období, které nastane, je důležité vykázat eh, tento vliv, tak abychom v dalším období potom mohli uplatnit jiná opatření. To znamená, aby se více žen dostalo do vedoucích pozic v Evropském parlamentu, aby více předsedali výborům. Já si myslím, že to je velmi důležitý krok, požadujeme to již léta, ale eh, na základě zprávy a těch posledních skutečností máme opět další argument v ruce, abychom to ještě více podpořili. Eh, potom eh, muži to uvidíme, ale já si myslím, že i ženy by se měly více spojit, měli bychom spojit naše úsilí a bojovat za to. My samozřejmě pořád předkládáme různé zprávy, požadujeme a požadujeme různé věci, ale výsledky jsou omezené. Měli jsme eh, tady rozhodnutí, že v každém výboru bude jedna žena pro eh, pověřená těmito věcmi a jaký byl výsledek? Jakým způsobem téma žen bylo zapracováno do práce ostatních výborů? To je otázka. Já si myslím, že tady bychom se měli spojit s těmi odpovědnými osobami ve výborech a dotázat se, kde jsou problémy nebo jak vypadá jejich práce, jejich úsilí. Já si myslím, že tady máme ještě před sebou velký kus práce, měli bychom se s nimi sejít, promluvit si, vypracovat novou strategii pro příští období. A pokud jde o přijetí našich zpráv pro jejich eh, přebírání v jiných výborech, tak bohužel je to tak, že tady existují určitá pravidla, oni nemusí převzít od nás úplně všechno. A v tomto také pokulhává, například v oblasti kultury, a tam já jsem koordinátorka, já vím, jak důležité je to například i v té oblasti něco prosazovat. Máme výbory, které nejsou úplně eh, v úvozovkách úderné. A když se podívám na statistiku, a z 18 výborů, které byly hodnoceny, jich je sedm, kteří mají procento pod 30% a to je opravdu velmi povážlivé. Já si myslím, že tady bychom opravdu měli eh, klást důraz na to, aby se to tam více realizovalo a to bychom, do toho bychom se měli pustit vlastně ještě předtím, než začne nové volební období, děkuji, tedy legislativní období. Paní Prec, paní Migueles Ramos. Děkuji, slovo má paní Migueles Ramos. Děkuji vám, paní předsedkyně. V první řadě se omlouvám za to, že jsem přišla pozdě, ale tento týden pro mě opravdu není snadný. Ráda bych řekla, že ta zpráva je podle mého názoru vynikající a je to velmi dobré východisko, aby se tento parlament skutečně tímto tématem zabýval. Pokud jde o výboru pro rybolov, který já zastupuji, už jsem místo předsedkyní a který se tím zabývá. My jsme všechny povinnosti splnili, poslali jsme všechny informace, které po nás byly žádány a toto všechno se děje díky tomu, že všechny osoby, které se tím zabývají na sekretariátu paní Krespo, já i ostatní opravdu se tomuto tématu odpovědně věnují. Jsou určité parlamentní otázky, které jsme předložili výborům a když se podíváme na odpovědi, vidíme, že je zde velké vákuum eh, týkající se eh, práv žen, eh, protože Eh, je zde obtížná situace a je tedy třeba mít určitou konstantní situaci, pevnou situaci, eh, pevné stanovisko v tomto smyslu pro příští pracovní, eh, pro příští volební období. Výbor náš má pouze 22,2% žen, které pracují ve Peru. Máme tři místo předsedkyně, máme dvě koordinátorky. Každopádně bych byla ráda, kdyby eh, složení výboru lépe odráželo realitu. A ještě jednou vám blahopřeji k této zprávě, která je vynikající. Děkuji velmi pěkně. A... Děkuji, slovo má paní Hannibal. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat také tomuto výboru za to, že byla pozvána naše britská tedy ministrině pro ženy Harriet Harman. Já bych chtěla ještě poděkovat paní předsedkyni za předložení této zprávy. Myslím, že je velmi dobrá. Bohužel je, eh, z ní vyplývá, jak špatně na tom je Spojené království protože my máme prakticky nejméně ženských poslankyň, nebo žen poslankyň v našem parlamentu, jich méně než 20%. A u nás také neprobíhá nic, co by postavení žen zlepšilo. Já vám za to tedy děkuji. Chtěla bych ještě podpořit řadu věcí, které tady byly řečeny. Myslím si, že v každém výboru by měl být zvolen někdo, kdo bude tyto otázky sledovat, tedy kolik je tam žen, co se tam dělá pro ženy. To je podle mě velmi dobrý přístup, protože pokud nějaká taková struktura nebude existovat, tak eh, se nám to nepodaří posunout dopředu. Kromě toho si myslím, že bychom se měli obrátit na vlastní politické skupiny a snažit se aktivně zasazovat v rámci našich politických skupin za změny, protože ty budou velmi důležité v této oblasti. A je potřeba se postarat, abychom měli co nejvíce konden, ka, pardon, kandidátek a koordinátorek. A dále je velmi důležité, abychom se podívali na administrativu a podívat se tady také na postavení žen v Evropské komisi, které podle mě není moc dobré. Všechno to je část jednoho balíčku. My bychom se měli postarat o situaci tady parlamentu, ale současně také mít na paměti, jak to vypadá v ostatních institucích. Máme před sebou tedy hodně práce a já doufám, že v budoucnosti se k tomu vrátíme, abychom měli přehled o tom, co se děje. Děkuji pěkně paní eh, Hannibal, paní Petre. Děkuji. Merci, madame la présidente. Paní Petre. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám skutečně také gratuluji k vaší zprávě. Chtěla bych, eh, nebo k vaší, za vaší práci vám děkuji. Chtěla bych říci, eh, že máme delegaci, která se týká Moldavské republiky. Jsem členkou této delegace. A téma rovnosti mezi ženami a muži, to je věc, která je velmi důležitá v našem programu. A o to nám velmi jde, před dvěmi týdny jsme měli zasedání, kde jsme se věnovali osiřelým dětem nebo dětem, které žijí sami, protože jejich rodiče odcestovali za prací do ciziny. Je to velmi citlivá, velmi problematická situace a já bych chtěla zdůraznit, že naše delegace se velmi seriózně zabývá otázkami rovnosti mužů a žen. Děkuji. A děkuji velmi. Děkuji všem kolegyním, které se zapojili do diskuse. Myslím, že jakoukoliv práci, kterou děláme, bychom mohli zlepšit a právě v tom integrovaném přístupu k rovnosti mezi ženami a muži máme v našem parlamentu ještě hodně daleko. Co se týče obsazení jednotlivých výborů, tedy kolik je tam procento vyjádřeno žen, tak je to víceméně logické, protože pokud je v Evropském parlamentu 35% zastoupení žen, tak to znamená, že v každém výboru by mělo být přibližně 35% žen. Určitě jich asi nenajdeme nikde víc, pokud není kde brát. Někde je to extrémně nízké, nicméně v některých je to zase o něco výše. A my bychom se měli snažit o to, aby měli co nejvíce poslankyň v Evropském parlamentu obecně. Co mě mrzí je to, o čem tady hovořila paní Pleštinská, tedy velmi nízká akceptance našich stanovisk, tedy které vypracovávají ženy k jednotlivým zprávám ve svých příslušných výborech. Na některých výborech dokonce ani stanovisko, které vzniká v rámci odstavce 47, tedy v rámci posílené spolupráce, nejsou respektována tak, jako by respektována měla být. Paní Praco hovořila o lepší spolupráci mezi naším výborem a ostatními parlamentními výbory. Kdyby eh, na to neupozornila ona, tak bych se k tomu ani nevyjadřovala, nicméně musím vám říct, že od roku 2006, kdy vznikla první hodnotící zpráva, jsem iniciovala několik setkání se zástupci jednotlivých výborů a delegací, nicméně bohužel až dosud na to nereagovalo více než eh, velmi málo předsedu. Ostatní se nechali zastoupit svými asistenty. A přímý kontakt s kolegy je nepostradatelný a já myslím, že i nezbývá mi než doufat, že se to v budoucnosti zlepší. Děkuji, děkuji zejména Eh, pod předsedkyním a předsedům, kteří odevzdali eh, otázky eh, na tento dotazník a já doufám, že tato zpráva bude přijata i na plénu Evropského parlamentu. Pozměňovací návrhy ke zprávě mohou být zasílány do 17. února do poledne. Takže ještě máte asi týden na pozměňovací návrhy. Hlasovat na výboru se bude 31. března a na plenárním zasedání by měla být tato zpráva být předložena v dubnu. Takže ještě jednou vám děkuji za všechno, co od vás vzejde. A doufám, že budeme moci eh, vaše připomínky zapracovat. Tím jsme skončili pracovní část našeho zasedání a nyní bychom měli zahájit naše slyšení. Takže mi dovolte jenom několik organizačních věcí a za dvě nebo tři minuty s tím začneme s naším slyšením.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 Vážené kolegyně, Vážené kolegyně, vážení hosté, budeme pokračovat v jednání našeho výboru. Jak jsem říkala, na pořadu jednání máme veřejné slyšení k tématu anonymní porody. V úvodu bych ráda přivítala experty. Děkuji, že vážili cestu do Evropského parlamentu, aby se s námi podělili o své zkušenosti, o svůj názor na anonymní porody. porody. Možná některé překvapilo, že náš výbor si vybral právě toto téma. Ale je to téma, které se žen bezprostředně týká, i když je to kontroverzní téma a ne ve všech státech Evropské unie je e, na toto téma stejný názor. Každopádně jde o legislativní akt, který by měl nabízet ženám určitou alternativu v obtížné situaci. V obtížné eh, situaci těhotenství a porodu. A díky institutu anonymních porodů se podařilo zachránit mnoho dětí. O tom jsem přesvědčená. Podařilo se zachránit děti, které by buď eh, Eh, byly potracené a nebo by byly v ohrožení života po porodu. Jsme zde dvě ze Slovenské republiky. Toto téma u nás bylo velmi aktuální v roce 2004. Stalo se to poté, co na chodbě jedné nemocnice byl nalezen novorozený chlapeček a myslím, že velmi pružně jsme přijali zákon o utajených porodech. Byly, byla o tom velká diskuse, ne proto, že by někdo byl proti těmto anonymním poradům, ale šlo o to, že měla být komplexní legislativa, aby nejenom se zachránili životy novorozených dětí, ale aby se zajistila i budoucnost takového dítěte a jeho matky. Myslím si, že anonymní porody jsou jedním bodem v, troju, v tří lístku, jedním lístkem v tří lístku. Na jedné straně Máme tedy anonymní porody a starost o děti. Na Slovensku takové inkubátory nebo boxy, kam se dají nechtěné novorozené děti odložit, se nazývají hnízda lásky. Matka tedy, která porodí a své dítě nechce, ho může odložit eh, do místa, které je technicky zabezpečené, to znamená dítě tam je v bezpečí a zároveň je signalizované realizace, že tam je miminko. Dále existuje institut utajených porodů a za třetí je i Eh, otázka nebo institut zařízení, sítě zařízení, která pomáhají ženám v době jejich těhotenství. To znamená, když těhotná žena je v nouzi, může se obrátit na určité zařízení, kde to dítě může donosit a potom oficiálně ho porodit nebo ho porodit anonymně a kde je postaráno jak o ní, tak o její dítě. Jsem ráda, že se tato problematika řeší komplexně, že se nezaměřujeme pouze na anonymní porody a zkušenosti, které na Slovensku máme za uplynulých pět let, jsou velmi dobré a dalo by se o nich hodně diskutovat. A jak jsem už se zmínila v úvodu, chtěla bych přivítat dvě expertky, Bohužel naše třetí expertka, která byla přihlášená a kterou navrhovala paní Hiltrud Brajer, které bych chtěla tímto poděkovat, protože společně s ní jsme předložili návrh, aby se toto téma diskutovalo v našem výboru. Takže tedy bohužel německá expertka zde bohužel s námi dnes přítomna není. Ale vítám naše dvě expertky, které přítomny jsou. Je to zástupkyně z Řecka a z Francie. A jako první dám slovo paní Lauře Maratu Alipranty, která přednese svůj příspěvek. Máte slovo, prosím. Děkuji vám za pozvání na toto slyšení. Jsem velmi eh, pyšná na to, že jste zahrnuli toto na pořad jednání. Je to téma určitě kontroverzní. A eh, víme, eh, že myšlenky rodičovství a očekávání, stejně tak jako povinnosti a práva, která se týkají mateřství a otcovství, jsou součástí právních a sociálních norem. Většina právních systémů používá pravidlo mater simper certa est, takže matka, která porodí, je automaticky považována za matku dítěte. V Řecku není možnost Eh, porodit eh, utajeně. Je tam povinné nahlásit porod dítěte. A lidé, kteří mají povinnost mm, oznámit narození dítěte, jsou otec, lékař nebo porodní asistentka nebo kdokoliv jiný, kdo je přítomen porodu. Tato povinnost se musí splnit během deseti dnů pod porodu a matka nemá povinnost sama osobně Eh, ohlašovat narození svého dítěte. V Řecku není žádné ustanovení, které by se týkalo anonymních porodů na rozdíl jiných eh, evropských zemí. A eh, opuštění nebo zanechání dítěte v porodnici nebo jeho mm, zanechání na jakémkoliv jiném místě se považuje za porušení zákona a proto je trestáno na rozdíl od třeba od Slovenska. V případě adopce platí princip e, důvěrnosti a e, souhlas rodičů s dítět s adopcí, pokud ho nedávají, může být eh, nahrozen mm, rozhodnutím soudu. Ale jinak v principu dítě, eh, která eh, může hledat své biologické rodiče, jakmile dosáhne plnoleto, plnoletosti. V Lucembursku například je rozdělení mezi biologickým a právním mateřstvím takže eh, vdaná matka není automaticky považována za eh, právní matku. Zákon ve Francii je, platí zákon takzvaný Akušman Su X, to znamená Eh, porod eh, pod jménem X, eh, tím matka nebo žena může porodit, aniž by řekla, jaká je její identita v porodnici. Matka se rovněž dává souhlas k adopci. Jaký je původ tohoto zákona? Možná bylo cílem chránit eh, Eh, ženy během války a umožnit jim, aby bezpečně porodili. Eh, každopádně teď je cílem spíš usnadnit adopci. Nyní ve Francii zhruba 600 žen, to znamená 10 žen, které jsou, nejsou plnoleté, využívá ročně tohoto práva. Je to zhruba 0,5 0,4 všech eh, dětí, které se narodí mimo eh, manželství. Tento zákon se eh, byl nedávno Eh, reformován a eh, matka může nechat mm, dopis v porodnici o takzvaném původu dítěte, eh, který mu odhalí v době plnoletosti, kdo je jeho skutečná matka. Není to ovšem povinnost matky v Německu a Švýcarsku jsou návrhy, na anonymní eh, porody, protože eh, tam se zdůrazňuje eh, ne bo tento návrh neuspěl, protože v Německu se v občanském v rodinném právu považuje vztah mezi rodičem a dítětem za neporušitelný. V Belgii je umožněno diskrétně porodit. Každopádně právo žen na anonymní eh, porod v uplynulém desetiletí eh, způsobil velkou diskusi v celé Evropě a především v ve Francii. E, jsou určité snahy posílit tento institut, ale jsou i určité hlasy, které chtějí tento systém v praxi zakázat. Jsou tedy argumenty morální na obou stranách. První argument je zamezit opuštění dětí. E, Dítě může totiž vyrůstat v nové náhradní rodině, když ho nechce jeho biologická rodina. To je nová věc poměrně ve 20. století. A ti, kteří jsou pro, mm, argumentují tím, že se tím zabrání odlo- nechtěným dětem, které eh, matka zabije. A Fakt je, že právo na eh, potrat nebo na utajený porod je silný argument. Kde eh, neexistuje eh, tento institut, není možné dítě dát rychle do adopce. A toto je cené právě nyní, kdy je mnoho žádostí o adopci a málo dětí vhodných a daných k adopci když se, eh, toto je tedy v zájmu dítěte, ale pořád ještě je tento princip z pochybňován v tom smyslu, že není pro, čistě prokázáno, že eh, utajené porody zcela zamezí eh, vraždám novorozených dětí. Dále je zde taky e, názor feministek, které říkají, že ženy mají právo e, na takzvané uniknutí mateřství. A otázkou e, nebo cílem každopádně těchto návrhů je snížit pokud možno počet potratů. E, feministky ovšem chtějí zachovat e, tento institut ne jako prevenci e, potratů, které chtějí tento nárok nebo toto právo chtějí zachovat, ale hovoří o tom jako o rozšíření práva na dobrovolné ukončení těhotenství pro ženy, které propásli právní lhuty na e, skutečný potrat. E, kromě toho se tím e, podporuje právo žen, které jsou těhotné jako oběti sexuálního zneužívání nebo znásilnění. Ať pak je zde takzvaný nový socio logický argument, kde jde o e, konstatování, že cokoliv vychází z biologie je špatné a cokoliv je sociálně vykonstruované je dobré. To se týká i francouzské koncepce občanství, která vychází z takzvaného práva půdy. E, jsou oponenti anonymních eh, porodů, kteří bojují za zrušení tohoto systému. Jejich argumenty jsou hlavně psychologické a politické. Hovoří se o lidských právech a právech dítěte. Ve Francii byla velká diskuse o tomto eh, tématu a fakt je, že eh, je velká poptávka, řekněme, nebo velký zájem o tyto opuštěné děti. Eh, trend inkognito adopcí je významný v Německu a ve Spojeném království. Došlo v Evropě obecně došlo ke změnám e, postoje k mateřství a k rodičovství. Když se podíváme na demografická data, tak vidíme, že je daleko více e, porodů e, mimo manželství. Jedno z des, každé desáté dítě Eh, se dřív rodilo matkám eh, pod 20, nyní je jich minimum. Eh, když kdež v roce 2005 bylo 35 všech evropských dětí narozeno mimo manželství, v roce 75 to bylo pouze 8 To je velký trend, který bude pokračovat i v 21. století a manželství a rodičovství se čím dál tím víc eh, odděluje od sebe. Takový je tedy trend chování v Evropě. A tím se dostávám k závěrům. Eh, chtěla bych eh, říci, že k institucionalizaci utajených porodů došlo v ro- ve 40. letech a e, vzhledem ke změnám sociálních norem a reprodukčního chování už tyto důvody neplatí. E, každopádně e, tento systém stále platí. Jsou na jedné straně zájmy matek, které se teď trochu liší. Máme zde právo matky, právo dítěte, právo na adopci. Těžko se dávají, ti nějak dávají do souladu, ale musíme se o to eh, pokousit. Právo dítěte se musí brát zcela vážně, protože je to právo, které podle mého názoru stojí nad všemi ostatními. Rovněž je třeba být z, plur, z plurality sociologického a biologického mm, rodičovství. Eh, Irene Terry v tomto smyslu navrhla takzvané, takzvanou la pluriparentalité, eh, což odpovídá nynějším tendencím. To je z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji velmi pěkně. Já vám děkuji za váš příspěvek, paní Alipranty. A nyní bych chtěla dát slovo paní marie jose Keller, která je předsedkyní Národního řádu porodních asistentek v Paříži. Buďte mezi námi vítána a máte slovo, prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci, já bych vám chtěla v první řadě poděkovat za to, že jste mě pozvali na vaše zasedání. Dovolte mi, abych se nejprve představila. Jmenuji se Marie-José Keller a jsem předsedkyní Národního řádu porodních asistentek. Děkuji vám zejména za to, že jste uspořádali toto slyšení, že jste mě ani pozvali, je to pro mě velkou poctou a pro náš řád porodních asistentek. A jsem velmi ráda, že mohu hovořit o našich zkušenostech, které se týkají anonymního porodu. Je to téma, které mě je velmi drahé, protože mám zkušenost jako porodní asistentka se ženami, které chtějí rodit anonymně. Nejprve dovolte několik slov o tom, kdo jsme my. My jsme orgánem, který má na starosti registraci a kontrolu výkonu povolání porodních asistentek ve Francii. Zaručujeme také eh, profesionální, profesní deontologii, tedy etický kodex. A máme na starosti tedy všechny registrované Eh, porodní asistentky ve Francii, kterých je asi 20 tisíc. Naším úkolem je také bránit a chránit eh, veřejné zdraví, eh, což zahrnuje zejména ženy a novorozence. Nejprve několik slov o tom, jak vypadá situace ve Francii v oblasti anonymních porodů. Anonymní porod ve Francii je velkou výjimkou, když to porovnáme se situací ve zbytku Evropy, protože ve Francii existuje velmi dlouhá tradice anonymního porodu a existuje prakticky už od 18. století. Existoval tedy tajný anonymní porod, který byl eh, právně eh, přijat nebo právně schválen už eh, za francouzské revoluce v roce 1793 a poté proběhlo několik reform této úpravy a poslední z nich byla v roce 2002. Francie je jeden ze států, který matkám zaručuje velmi vysokou úroveň ochrany jejich totožnosti, jak už jsme tady slyšeli od předchozí eh, řečnice. Co to tedy je anonymní porod? Anonymní porod umožňuje ženě lékařskou péči během těhotenství a při porodu, a to anonymně v lékařském zařízení, ať už je zletila nebo nezletila, vdaná nebo svobodná, ať už je to francouzská občanka nebo cizinka. E, tato žena tedy nemusí nějak prozradit svou totožnost a bude také zaručeno, že její totožnost nebude prozrazena bez jejího souhlasu. Cílem této úpravy Cíle jsou tedy dvojí, jednak je to ochrana zdraví matky a dítěte, tady je, existuje snaha vyhnout se eh, tajným eh, potratům, eh, vraždám novorozenců nebo jejich odložení ve špatných podmínkách a jde tedy o co nejsanitárnější podmínky porodu. A také jde o fyzickou a duševní ochranu matky, která může být ohrožena. Jaké to má důsledky pro dítě? Existuje rodný list, kde není vyplněna kolonka rodičů a dítěte se ujmou sociální služby, které se snaží eh, urychlit jeho adopci. A matka má dvouměsíční lhůtu, eh, během které může změnit svůj postoj dítěti a poté Eh, je to dítě nebylo k adopci a matka už nemá možnost přístupu k němu. Eh, ještě mi dovolte několik slov eh, k reformě z roku 2002, kterou provedla Seglen Royal, tehdejší ministrině sociálních věcí. Tato reforma byla přijata velkou většinou ve, ve francouzském parlamentu. Tehdy ta reforma proběhla ve dvojím kontextu. Jednak eh, bylo slyšet požadavky ženských asociací, které argumentovali tím, že je potřeba usnadnit situaci anonymního porodu a dále tam šlo o eh, připojení se k právním eh, dokumentům, které zajišťovaly ochranu dítěte, které byly přijaty OSN a které Francie ratifikovala v roce 1990. 9. A kde šlo o to, aby eh, každé dítě mohlo po dosažení zletilosti zjistit informace o svém původu. Takže eh, to všechno ještě možné, nicméně v okamžiku poradu jde o to, aby matka zanechala určité informace, které by potom bylo možné eh, vysledovat podmínky Jde tady o e, zdraví matky, zdraví e, otce, původ dítěte, také okolnosti narození dítěte a je možné také sepsat dopis, e, se kterým se může, se šopsem se to dítě může později seznámit. <clears throat> Matka také může zanechat zapečetěně informace o svém původu v obálce, kde je napsáno například eh, křesní jméno dítěte, které by se matka přála tomu dítěti dát, jakož je tam i datum narození a tak dále. To ten zapečetění dopis je, eh, tedy zůstane zapečetění, pokud, eh, tedy s výjimkou toho, že by matka někdy později v životě se rozhodla tyto informace poskytnout. Tato reforma z roku 2002 vedla také k vytvoření Národní rady přístupu k údajům o osobním údajům o původu, kde všechny osoby mohou nalézt informace o svých rodičích. Je to jakýsi prostředník mezi rodiči a, nebo biologickými rodiči a dětmi. A kde se tedy ukládají informace vyplývající z anonymních porodů. Pokud tedy dítě by eh, chtělo se zjistit informace o svém původu, tak se musí obrátit na, tento, na toto Národní radu a tato Národní rada potom přestoupí k otevření svazku o dítěti. A jaké jsou informace, které, ke kterým má potom dítě přístup? Eh, je možné dítěti poskytnout eh, informace z informačního svazku. Velmi často eh, tyto informace stačí k tomu, aby si dítě mohlo zrekonstruovat svůj původ. Co se týče údajů o totožnosti matky, tady existuje několik možností. První možnost je v té situaci, kdy matka eh, odmítla poskytnout informace sama o své totožnosti, což je asi 40% případů, a v podstatě v tomto případě už dítě nemá přístup k informacím ve svazku. Nicméně pokud matka ponechala informace v té započetěné obálce, tak může Národní rada se obrátit na matku a zeptat se, jestli souhlasí s tím, aby to tajemství bylo odkryto. A v tomto případě potom matka se může rozhodnout, jestli eh, chce souhlasit s tím, aby se její dítě dozvědělo eh, informace o její dotožitosti. A ve 40% případů k tomu skutečně dochází. Jaká je role porodních asistentek? ty eh, tady hrají velmi klíčovou rolu u anonymní roli u, klíč, u anonymních porodů. Jednak eh, informují matku o všech souvislostech, informují sociální služby a také tuto Národní radu o přístupu k osobním údajům. Účastní se také sepsání informačního svazku a vyplňují formulář o zdraví dítěte a samozřejmě přitom musí dodržovat anonymitu eh, matky. Psychologické poradenství je také velmi důležité, protože to je potřeba provádět eh, s ohledem na přání matky. Je potřeba ponechat eh, matku si vybrat křesní jméno. Pokud odmítne, tak je to porodní asistentka, která se toho ujme. Matka také eh, může pochovat své dítě, její ponechán okamžik o samotě s dítětem a po porodu je potom matka hospitalizována na jiné klinice, aby nebyla v kontaktu s ostatními matkami. Eh, o kterých, nebo o jakých ženách tedy hovoříme? Ve Francii proběhne nebo probíhalo asi 10 tisíc těchto porodů každý rok, předtím, než se změnila, měnily podmínky anonymního porodu a dosud probíhá ve Francii každý rok asi 800 těchto anonymních porodů. Ten první profil matky je eh, matka, která je velmi mladá a která žije v rodinném prostředí, které není úplně ideální. Eh, jsou to většinou ženy, které je méně než 25 let a velmi často jsou to nezletilé ženy. Dále jsou to ženy, které pocházejí eh, z muslimských rodin, které žijí u svých rodičů, a kde dítě splozené mimo manželský svazek e, není e, příliš vítané, mohlo by to mít dramatické dopady na e, životní situaci matky, vzhledem k tomu, že by trpěla násilí, mohla by být poslána do muslimského státu, měla, mohla být donucena k násilně ke sňatku a mohla by být dokonce zabita nebo poraněna. A francouzští lékaři říkají, že tato skupina žen tvoří asi 50 žen, které anonymně rodí ve velkých městech a ve menších městech je to asi 30 žen. Dále jsou to ženy, které mají velmi velké materiální problémy. Dále jsou to to je poměrně velká skupina žen eh, v velmi dobrém eh, finančním postavení, které chtějí pokračovat ve své kariéře nebo ve studiích a proto se rozhodnou zvolit tuto možnost. A dále jsou to ženy, které byly obětmi znásilnění nebo incestu. To eh, se odhaduje asi na 20% a dále jsou to ženy, které se brání nebo popírají fakt, že jsou těhotné. Jaké jsou tedy důvody pro anonymní porod? Jednak jsou to ženy, které si vědomují, že nebudou mít materiální prostředky na to, aby mohly vychovat dítě a chtějí dítěti umožnit co nejlepší životní podmínky. Dále jsou to ženy, které eh, nejsou psychologicky schopné se postarat o dítě, protože například byly znásilněny nebo vzhledem k dalším okolnostem. Dále eh, Tyto ženy, které se uchylují k anonymnímu porodu, jsou ve velmi obtížné psychologické a emoční nebo sociální situaci. Tolik tedy k situaci ve Francii. Dovolte mi teď několik informací o situaci ve zbytku Evropy. Já nejsem eh, expertkou na tyto věci, nicméně v každém případě dovolte několik základních informací. Několik států umožňuje anonymní porod a několik z nich také má podobnou úpravu, jako má Francie. V některých eh, státech se vyžaduje totožnost eh, jak matky, tak otce. V některých případech, jako je Belgie a Švýcarsko, se umožňuje eh, anonymní porod v jiných státech, což představuje asi 15 Tedy, pardon, se umožňuje anonymní porod cizinek. Například v Lille se umožňují anonymní porody pro belgické občanky. Státy, které umožňují nezveřejnění totožnosti nebo neuvedení totožnosti matky, jsou Itálie, Lucembursko, Rakousko. Tam je to od roku 2001 a také Maďarsko. Státy, které neumožňují anonymní porod, jsou Německo, Belgie, Španělsko, Španělsko, a Spojené království a Švýcarsko. Nicméně v současnosti probíhají eh, ova, úvahy o tom, že by něco takového bylo možné zavést v Řecku. A Některé státy chtějí přijmout reformy, které by šly směrem k přijetí anonymních porodů a jak už říkala paní předsedkyně, je to také Slovensko, dále je to Německo a Belgie. Byla tady už zmínka také o takzvaných babyboxech, které mm, existují ve státech, které neumožňují anonymní porody. Je to například Německo, Rakousko, Švýcarsko a Belgie. Je to také Slovensko. Jak už bylo řečeno předtím, eh, princip tohoto babyboxu je umožnit matce tam odložit své dítě, Eh, je to někde na místě, které je pod dohledem elektronickým a umožňuje to eh, upozornit lékařský personál na to, že eh, nějaká matka odložila své dítě do tohoto baby boxu. Podle nás to nijak nezaručuje ani děti, ani matce, že mu bude zajištěna bezprostřední lékařská péče, také před porodem, během porodu a těsně po porodu a myslím, že dopady pro dítě jsou ještě horší než u dětí, které se narodí eh, anonymně. Víme, že to dítě, pokud vůbec přežije, nikdy nebude mít eh, přístup k informacím o svém původu. Závěrem mi dovolte, abych řekl, že v oblasti anonymního porodu je možná Francie eh, výjimečná anonymní porod je eh, velmi kontroverzní věcí, protože tady jde o sloučení dvou práv. Jednak je to právo matky si zvolit, eh, jak porodí, ale také tady jde o práva dítěte. Je potřeba si ale také uvědomit, že v současnosti existuje tato realita, Víme, že některé ženy jsou postaveny, kde nejsou schopny se postarat o své dítě nebo si vyvinout k němu vztah a je potřeba eh, umožnit těmto ženám porodit v bezpečných podmínkách bez toho, abychom nadřazovali právo dítěte nad právo ženy nebo naopak. Dovolte mi ještě několik slov o mé osobní zkušenosti. Já si myslím, že tato právní úprava umožňuje chránit jak život matky, tak život dítěte Eh, velmi často jsou to velmi nešťastné matky. Já jsem byla svědkem toho, že všechny eh, v okamžiku porody byly velmi nešťastné a plakaly. Nicméně tyto ženy si uvědomují, že by bylo dobře, aby dali šanci svému dítěti eh, nalézt adoptivní rodiče a vést život v materiálních podmínkách, které umožní výchovu a vzdělání a umožní tedy nalézt lepší eh, život, než by měli eh, jinak. Takže možná, že to všechno eh, je velmi zvláštní a podivné, nicméně anonymní porod může být a také následná adopce může být gestem lásky matky vůči svému dítěte. Pokud se na nás chcete obrátit, pro více informací, tak tady na plátně vidíte naše kontaktní údaje. Děkuji vám za pozornost. Um, Děkuji, paní Keller. Nyní zahajuji diskuzi a pokud dovolíte, udělala bych nejprve slovo paní Breyer která byla iniciátorkou tohoto veřejného slyšení. Je mezi námi a já jí tady uděluji slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také reference. Byly to velmi dobré informace Myšlenka tohoto slyšení vyplynula ze situace v Německu, sama jste to zmínila, v Německu anonymní porody nejsou legální. Hovořila jste o různých právech, o právu dozvědět se svůj genetický původ, o právu žen, ale je tady ještě další právo, protože ono je to velmi obtížné. Když děti nepřežijí, tak ani nemají právo Eh, zjistit genetický původ, takže to je velký rozpor. Velmi mě překvapilo to, co říkali němečtí doktoři. Mají podobná čísla jako ve Francii, to znamená, že dochází asi k osmistům porodům a z toho eh, dochází k mnoha eh, zabitím dětí, protože ženy nemají možnost děti odevzdat. A vy jste právem pouzornila na to, že babyboxy nejsou řešením, protože ženy se bojí toho, že tam je umístěna videokamera a na venkově, když ženy žijí na venkově, tak tam obvykle nebývají babyboxy. A rozhodující je to, co jste také zmínila, a to, že žena nemá žádnou asistenci při porodu, nemá žádnou pomoc. Ženy potom si odnáší velké tělesné poškození kvůli tomu, že museli provést porod sami za nepříznivých podmínek. A doktoři v Německu vychází z toho, že tam máme podobná eh, nejasn, čísla těch nejasných porodů. Eh, u nás se nalezne takových 50 eh, tajných porodů, kde je 25 zabití dětí, a je tam asi 20 babyboxů a o zbytku nevíme. Takže proto já velmi intenzivně propaguji anonymní porody, protože se donívám, že právě právo na život je v rozporu k právu e, zjistit svůj původ. A jakým způsobem zacházíme s tímto problémem? Pokud je dítě mrtvé, tak e, nemůže využít své právo na genetický původ, takže je tady určitý rozpor v argumentech, které se uplatňují v Německu, že pů, právo nalézt původ je jaksi nadřazováno nad právo na život. Takže to je poněkud absurdní. A jedna věc, která mě velmi šokovala, byla, že jste hovořila o těch číslech pro Francii, tedy že 50% těch žen, kterých se to týká, pochází eh, z muslimských rodin. Myslím, že je velmi dobré, že jste opět upozornila na to, co čeká tyto ženy. Velmi často je to smrt. Eh, velmi často z 50% těchto případů představují takzvané vraždy ze cti. A mě by zajímalo, jaké možnosti vidíte pro zahájení evropské iniciativy v tom smyslu, že bychom řekli, že si přejeme podobnou situaci pro všechny ženy v celé Evropě. Tedy právo žen na zdraví, a já si myslím, že tady bychom to mohli vidět i s ohledem na uh, usnesení o zdraví. A ono by bez pochyby bylo dobré, kdybychom uh, to navázali na aspekt zdraví, protože ženám se odpírá toto právo ošetření. A druhá otázka, která by mě zajímala, je následující. Já jsem sama se účastnila podobného slyšení v Německu. Byla tam paní biskupka Margaret eh, Kessler, která tady bohužel dnes není mezi námi. A ona položila otázku, jak je možné, že společnost tak odsuzuje ženy, které mají adonymní porod. A to je otázka, kterou jsem vám tady chtěla říci, položit. Jak je možné, že je ve společnosti naprosto v pořádku, když žena absolvuje třeba pět potratů nebo několik potratů, ale žena, která má anonymní porody nebo tři eh, nebo více dětí dá do adopce, je tarčem opovržení. Jak je to možné? Jak je možné, že se tady používá toto dvojí měřítko ve společnosti? Tedy na jedné straně společnost akceptuje ženy, i když mají ten potrat. A na druhé straně opovrhuje ženami, které své děti odevzdají k adopci nebo do e, třeba baby boxu nebo mají anonymní porod. Jak si to vysvětlujete? Jak je to možné? A jak si myslíte, že je možné tomuto problému čelit? E, děkuji velmi pěkně, paní e, Brahy. Děkuji, paní Breyer, a slovo má paní Groener. Děkuji. Já mám pouze dvě krátké doplňující otázky a jednu připomínku. Velmi pouzbudivě na mě působila ta čísla, které nám zde referentka sdělila o Francii, že vlastně některá ta čísla tam poklesla od té doby, co byl přijat ten zmíněný zákon a já se donívám, že je důležité eh, považovat to za určitý signál i pro ostatní členské zemi, země, že vlastně tímto způsobem vzniká menší tlak na ženy a tím pádem ty ženy méně využívají tyto možnosti, pokud jsem to všechno dobře použi- pochopila. A proto tedy má otázka, mohli bychom iniciovat něco podobného, jako říkala paní Breyer? A potom další otázka. Existuje nějaký evropský svaz porodních asistentek, který by toto mohl jakožto organizace ještě podpořit, nebo mohli bychom my vás podpořit v tom, abyste politicky dali určitý impuls tímto směrem, protože pro mě je velmi důležité, aby ženy, nebo to, že ty ženy potom mají menší strach, je na ně vyvíjen menší tlak. Já si myslím, že v Německu by bylo možné eh, ještě vylepšit situaci tímto směrem, protože babyboxy, to je neuspokojivé řešení, je to takové řešení na půl cesty a já si myslím, že je potřeba tu situaci změnit. Je to jenom jeden z několika kroků a já si myslím, že by bylo lepší poskytnout ženám porod s lékařskou péčí v bezpečných lékařských podmínkách a že by to mnohým ženám vyhovovalo mnohem lépe. Takže pokud je možné to nějakým způsobem podpořit, tak nám prosím řekněte, jakým způsobem bychom mohli postupovat. Děkuji. Děkuji pěkně, paní Grener. Paní... Děkuji, paní Grener. Paní Estrela. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poblahopřála oběma pozvaným expertkám a poděkovala jim za eh, velmi důležité příspěvky. Je to kontroverzní téma, protože se týká základních lidských práv, ale myslím si, že je zcela evidentní, že jsou výhody pro ženy i pro eh, nechtěné děti eh, jsou výhody, které vyplývají z existence možnosti anonimních porodů a boxů. A bylo by žádoucí, aby v tomto smyslu byla evropská legislativa na evropské úrovni, ale samozřejmě je třeba rozlišovat eh, jednotlivé situace, například takovou situaci, kde to těhotenství a porod vyplývá ze sexuálního zneužívání, znásilnění nebo incestu. V takovém případě je zde eh, vztah eh, mezi eh, ano, možností anonymního porodu a nebo umělého přerušení nechtěného těhotenství. A na druhé straně eh, je zde situace mnoha mladých dívek, které eh, rodí děti. Eh, moc mi není jasná ta ztráta identity pro dítě navždy. Já si myslím, že v těchto případech s tím, jak plyne čas, se může stát, že matka změní názor. A že názor změní tím, jak eh, vyspívá, jak psychologicky vyzrává ale tento proces je vlastně nezvratný, protože eh, pouto se už eh, ztratilo, se přerušilo. A když tedy eh, předložíme legislativní, legislativní iniciativu, musíme velmi pečlivě rozlišovat mezi tím, že třeba ty mladé matky mohou v obálce, v uzavřené obálce dát své osobní údaje a e, tyto údaje by byly mm, ne eh, zveřejněny nebo nedány k dispozici dítěty až do doby, kdy bude plnoletým, protože je třeba vzít v úvahu i práva dítěte, na které na tato práva musíme čím dál tím více dbát. Čili na jedné straně anonymita ženy, pokud si to přeje, ale za druhé i právo na identitu dítěte. A v případě velmi mladých matek musí být možnost, že když ta matka později změní názor, tak může eh, identitu odkrýt vlastně. Je to ta francouzská situace, kde existuje komise, která má na starosti uložení těchto údajů, zároveň poskytuje poradenství těmto matkám, ale myslím si, že je třeba důležité, abychom do budoucnosti měli legislativu a zde eh, odlišovali eh, mezi eh, různými situacemi, které jsou velmi odlišné, které se velmi liší jedna od druhé. Děkuji vám. A mám krátkou připomínku. Paní Keller uváděla země, ve kterých byl přijat zákon o anonymních porodech. A já k tomu chci dodat, že i v České a ve Slovenské republice od roku 2004 existuje zákon o anonymních porodech a tento zákon se také používá. A pokud jde o e, uchovávání informací o matce, v žádných oficiálních dokumentech se neuvádí jméno matky, to znamená není ani na list, národném listu, není ani v matrice. Je ale založená zdravotnická dokumentace. Tuto, tato zdravotnická dokumentace je ve prospěch dítěte a protože během jeho života se mohou objevit onemocnění, která jsou dědičná například, nebo by byla potřebná transplantace či jiná léčba, která by byla problematická v případě, že by tyto údaje neexistovaly, tak tyto informace existují a jakmile je matka propuštěna ze zdravotnického zařízení, tak tyto údaje se odevzdají na ministerstvo zdravotnictví, kde se uloží jako tajné a o jejich otevření může rozhodnout pouze soud. Čili pokud z jakéhokoliv důvodu se má mají zpřístupnit tyto utajené informace, musí o tom rozhodnout soud. A je to i, platí to i v případech, že dítě, když je e, plnoleté, se rozhodne dovědět se, jaký je jeho původ. V tomto případě také tedy nezáleží na pouhém přání dítěte, musí rozhodnout soud. a je to možné učinit se souhlasem matky, proto je třeba mít kontakt na matku, aby bylo možné tedy tento kontakt využít v budoucnu. Musím říci, že já osobně mám určitou zkušenost s eh, anonymními porady, porody jsem členkou správní rady organizace, která pomáhá ženám v nouzi, nejenom v případě těhotenství, ale i v případě domácího násilí. Tato instituce existuje již deset let a po dobu její existence se nám narodilo 40 dětí, z toho pět se narodilo v takzvaném anonymním porodu a tyto děti byly dány k adopci. Takže mám i své osobní praktické zkušenosti s tímto tématem. A protože máme ještě čas, ráda bych požádala naše expertky, aby zareagovali na otázky, které zde byly položeny. Já, Keller. Paní Keller nejprve. Nejprve tedy k podílu muslimských žen, které se uchylují k anonymnímu porodu. Není to 50 celkově, ale je to 50 ve velkých městech, zejména v Paříži. Ve zbytku eh, Francie je to spíše kolem 30 Hodně se také hovořilo o lékařské péči žen, které rodí anonymně. To je podle mě nejdůležitější věc, kterou je potřeba zdůrazňovat. Žena, která je těhotná a která se nachází eh, v naprosto izolované eh, situaci, která nemůže se postarat o lékařskou péči během těhotenství, která rodí potom někde osamoceně, a jak víme, tak jsou to velmi často mladé ženy s reprodukčními orgány, které nejsou úplně vyvinuté, e, dojde ke krvácení a tak dále a smrt dítěte je obrovskou tragédií. A jde o to, aby tato žena mohla získat přístup k lékařské péči, aby mohla rodit e, v normálních podmínkách aspoň eh, z lékařského hlediska, tak jako ostatní ženy. A teď ještě eh, k naší organizaci řád eh, porodních asistentek může připravit informace o situaci v Evropě. Existuje také Evropská asociace porodních asistentek, která má zkrátku EMA. To je tedy Evropská asociace porodních asistentek, má sídlo ve Francii a pokud bude tato asociace podpořena evropskými institucemi, tak by bylo možné se na tuto asociaci obrátit, získat si informace a spolupracovat s ní eh, dále. A tady si myslím, že na evropské úrovni by skutečně stálo za to přijmout právní úpravu. Protože ve Francii, přestože je asi 500 eh, anonymních porodů každý rok, tak eh, tady pořád ještě máme 20 až 40 eh, novorozenců, kteří jsou odloženi někam do popelnice a tak dále, nebo na skládku. A, takže se nám nedaří postihnout skutečně všechny tyto ženy a podle mě je to velmi vážný problém. Um, Děkuji vám, paní Keller. A hovořili jsme také o tom, že počet anonymních porodů eh, postupně klesá. Nicméně důvodem pro to může být také to, že počet těhotenství klesá. Vy s tím nesouhlasíte? Ve Francii zažíváme velmi eh, vysokou porodnost, prakticky nejvyšší ve, na, v Evropě. Máme 2,02 porodu na ženu. A rodí se tedy hodně dětí. Myslím, že s tím poklesem anonimních porodů souvisí jiné jevy. Jde tady o sociální péči pro matky, které jsou v obtížné životní situaci. Eh, tyto matky, které mají velké problémy, eh, mohou získat eh, ubytování v takzvaných mateřských domech nebo domech pro těhotné matky, to během těhotenství, během porodu a období po něm. Tam se mohou vzdělávat, mohou se rekvalifikovat a tak dále. U všech těch ostatních, teď hovořím spíše o těch, které jsou eh, fyzicky ohrožovány, eh, které jsou ohroženy například těm smrti ze tak pro všechny ty existují možnosti anonymního porodu, přinejmenším ve Francii. Děkuji a teď paní, je to Polos. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat eh, našim expertkám. Myslím, že toto slyšení je velmi užitečné. Chtěl bych poděkovat také eh, těm, kteří ho iniciovali. Myslím, že to je velmi vážná věc. Eh, můžeme o tom číst eh, v novinách, o všech těch tragických případech. A už jenom to, že ženám eh, ve Francii se dostává eh, lékařské péče, to je velmi pozitivní. Podle mě je to příklad, který eh, by měly následovat ostatní členské státy, zejména vzhledem k tomu, že ta péče během těhotenství a během porodu je zdarma. A Myslím, že je skvělé, že se Francie snaží usnadnit narození dítěte, a zvlášť pokud e, to nabízí e, bezplatně tuto péči. To je skvělá věc. Podle mě by ale také bylo zajímavé zjistit, jestli ta asistence porodní asistentky před porodem a po porodu snižuje počet eh, anonymních porodů. Myslím, že statisticky by to bylo velmi zajímavé. V Německu eh, také máme eh, péči pro mladé mm, rodičky, které mají problémy, tam eh, také se jim věnují eh, v těhotenství a po porodu porodní asistentky. To je příklad, který studují vědci v Heidelbergu a ti hovořili o případu jedné německé porodní asistentky, účastní jsou také ministerstva jednoho spolkového státu v Německu a tento případ byl, bude prezentován 25. března ve Štrasburku. Nejde tady úplně o anonymní porod, ale jde tady o poskytnutí péče matce, která má nebo tady v obtížném eh, postavení. Chtěla bych se zmínit ještě o dalším tématu, tedy o tom, jestli na evropské úrovni je možné nebo není možné přijmout legislativu. Myslím, že bychom si neměli dělat iluzi. Na evropské úrovni nemáme právní základ pro přijetí jakékoliv právní úpravy. Nicméně mělo by být možné řešit otázky spojené s veřejným zdravím. Pokles Myslím, že dochází k poklesu porodnosti v celé Evropě a proto bychom se tím měli zabývat. Nicméně přijmout nějakou evropskou úpravu o anonimní porodu, to podle mě je iluze. Já vám děkuji, paní Panetopos, paní Keller. Já bych chtěla zareagovat na to, co jsme právě slyšeli. Je potřeba říci, že ve Francii to nejsou pouze porodní asistentky, které mají na starosti péči o eh, anonymní porody. Jak už jsem říkala, v podstatě eh, to náleží také sociální péči nebo orgánům eh, sociální péče a také Národní radě, která má na starosti zprávu těch informací a matky, které se k tomu uchýlí, to může, to mohou pocházet z různých, v různých eh, situacích, například až na poslední chvíli, těsně před porodem, nebo něco dříve a potom eh, jim, na, jsou jim nabídnete různé služby, které by jim měly umožnit eh, si ponechat dítě a pokud to není možné, tak je nabídnut anonymní porod. Také jsou to ženy, které přijdou na eh, operační sál, tam porodí a hned zase odejdou. A to proto, že mm, se nachází v situaci, například bych vám mohla uvést jeden příklad. Před několika lety mě zavolala žena, která řekla, prosím vás, nebylo by možné porodit eh, císařským eh, řezem. Porodní asistentka řekla, ne, to je velmi nebezpečné, je potřeba, aby se to ujal lékař. Nicméně ten samý den, pátek odpoledne, dorazila žena, která říkala, já už jsem měla dva císařské řezy, mám dvě děti, teď eh, mě můj manžel eh, eh, se ke mně choval násilnil, to byl mývalý manžel, znovu mě znásilnil, já jsem si uvědomila, že jsem těhotná, až velmi pozdě a myslím, že už se chýlím ke konci těhotenství, byla hned, se oni postarali, udělali mm, veškeré vyšetření, potom hned eh, v pátek eh, v noci ji provedli císařský řez eh, a ona se hned v neděli vrátila domů, sedla do auta, odjela, dítě tam nechala, protože se nenacházela v té oblasti, nebo nebydlela v té oblasti, kde byla nemocnice. Takže vidíte, jak to může všechno proběhnout. Ona teprve na poslední okamžik se musela rozhodnout, jestli poradí, porodí někde tajně osamocena, jestli například zemře, nebo kdo se postará o její dvě děti a tak dále. Ty ženy musí řešit spoustu těchto případů a situací. Uh, merci beaucoup. Děkuji. Slovo má další kolegyně. Chci k tomu říci, že eh, potrat je stigma a eh, porodit není to tež jako eh, dát si přerušit těhotenství. Není to, řekněme, tak nelidské, porodit dítě. Ale samozřejmě je tedy nutné eh, zachovat možnost anonimního porodu pro nešťastné ženy. Tím se zamezí tomu, aby dě, eh, matky opouštěly své novorozené děti, ale také bychom měli vzít v úvahu právo dítěte na to, aby znalo svůj původ. Takže všechny tyto možnosti, včetně práv dítěte, bychom měli brát v úvahu. Pokud jde o práva dítěte, tak je pravda, že v úmluvě je velmi jasně stanoveno, že dítě má právo na přístup ke svému původu, ale dále je tam také stanoveno, že dítě má právo na ochranu a má právo na zdraví. A proto se donívám, že řešení, které bylo přijato ve Francii, je zajistit ochranu matky a dítěte a poskytnout dítěti péči, protože eh, to, že necháme eh, ženy, které jsou velmi mladé, porodit anonymně, tak eh, z toho potom je mnoho dětí, které nebo ženy, které rodí tajně, tak ty potom mají velké následky a děti z toho umírají a to si nesmíme zastírat. Děkuji, paní Keller. Já si myslím, že to je stejná filozofie jako vyplývá z, nebo jako filozofie zákona v mé zemi. Myslím si, že v tuto chvíli se již někdo do diskuze nehlásí. A proto bych chtěla poděkovat paní Maratu Alipranty a paní Keller, našim expertkám, které nás seznámily se svými pohledy, se svými zkušenostmi. A já si myslím, že zkušenosti z praxe jsou velmi, velmi důležité, protože každý jednotlivý osud každého dítěte, každé matky je jedinečný a je potřeba si uvědomovat, že jsou velmi důležité. Hmm. Je potřeba zabránit eh, poškozování zdraví lidských životů. A proto bychom měli povzbudit eh, příslušné legislativní úpravy v našich zemích, tak eh, aby byl i tento zvláštní způsob příchodu na svět upraven. Měli bychom se spojit s našimi parlamenty a hovořit s nimi o tom, jak eh, tyto předpisy upravit. Chtěl bych ještě jednou poděkovat paní Breyer za to, že přišla s touto myšlenkou, aby se i náš výbor zabýval anonymními porody. Myslím si, že to je pouze jeden kamínek ze složité mozaiky všech problémů, o kterých jsme hovořili na půdě tohoto výboru. Srdečně vám děkuji za účast na této diskuzi a končím dopolední jednání našeho výboru. Chtěla bych vás upozornit, že po obědě začínáme hlasováním v 15 hodin. Je to eh, hlasování za pomoci elektronických karet a chtěla bych požádat spolu, naše spolupracovníky politických skupin, aby upozornili poslance na to, aby si přinesli k hlasovací karty. Děkuji tlumočníkům a přeji všem dobrou chuť.